God morgon, var god och eh, ta plats. Dobrý den. Tak prosím, zaujměte místa, protože bych chtěla, abychom i hned začali. välkomna alles. Tak ještě jednou dobrý den a buďte vítáni na tomto semináři, na tomto slyšení. Jsem velmi ráda, když vidím, že je vás zde opravdu hojný počet. Abychom všichni přispěli k této nové evropské strategii. A chtěla bych zejména přivítat naše hosty. budeme je postupně představovat eh, ve chvíli, kdy jim budeme dávat slovo. Takže bych zde chtěla přivítat paní Belindu Pajkin, která je ředitelka ředitelství pro rovnost pohlaví v, v Evropské komisi. Také bych chtěla přivítat všechny ostatní účastníky Doufám, že budeme mít čas vyslechnout si příspěvky ze sálu také dnes. V každém případě ještě jednou vás zde všechny vítám, dámy a pánové. Dnes budeme diskutovat o tom, co je nezbytné pro novou stra evropskou strategii, pro nové nástroje, nové tedy evropské nástroje v oblasti rovnosti pohlaví. Pozvali jsme několik řečníků. Také je zde mezi námi náš zpravodaj, který zpracovává stanovisko, které paní Ilda Figueiredo předloží jménem našeho výboru. Velmi stručně bych na úvod řekla, že máme opravdu časový plán, který musíme dodržet a že dnes dopoledne máme také velice hm, pevný časový plán, který musíme respektovat. Takže budu opravdu velmi přísná, pokud jde o dobu vašich příspěvků. Je to velmi důležité tak, aby co nejvíce lidí se mohlo účastnit diskuse. Je to otázka solidarity mezi námi. Takže budu velice přesně dodržovat a respektovat řečnické časy, které vám byly vyhrazeny. A na úvod si vyslechneme naši zpravodajku, paní Ildu Figueiredo, které nyní dám slovo na pět minut. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych eh, ráda přivítala všechny naše hosty a řečníky, kteří nám eh, dnes eh, přišli pomoci s tímto slyšením a já se domnívám, že jejich příspěvky budou mimořádně důležité. Především se chceme dozvědět, co si vy myslíte o implementaci opatření přijímaných na evropské úrovni, jakož i na úrovni členských zemí. Jak vy vidíte co si vy myslíte o té nové strategii genderové rovnosti, rovnosti mezi muži a mezi ženami. Cílem této iniciativy je skoncovat s diskriminací mezi pohlavími a eh, pojmout rovnost jako součást společenského pokroku, tak aby neutrpěla ničí práva. My jsme v období, kdy očekáváme nástup nové Evropské komise a tato nová evropská strategie nám byla přislíbená strategie, která potrvá až do roku 2020. Budeme mít tedy novou strategii pro rovnost mezi muži a ženami. K faktům, jež musíme brát v úvahu, patří také to, že situace žen v současné chvíli je velmi vážná. My eh, slavíme z té výročí z té výročí dne žen. A když se nyní zamyslíme nad statistikami eh, zaměstnanosti, je to skutečně eh, četba, eh, která není zrovna uspokojivá. Ženy tedy navíc trpí, ženy s dětmi trpí. Nezaměstnanost mezi ženami je vysoká, ženy často bývají zaměstnány na špatně placených místech. No a to není v souladu eh, se směrnicemi o rovnosti, o rovnosti které eh, jsou už dneska 30 let staré. Eh, máme pokyny pro rovnost ve státní správě, pokyny pro ochranu dětí. A je to prostě tak, že velice často eh, dopadají břemena života na bedra žen, zejména v rodinném životě. A my musíme skutečně vzít v úvahu všechny tyto okolnosti. Je třeba, aby eh, do věci zasahovaly veřejné orgány, ale je třeba také změna mentality politiky, které budou podporovat rovnost tak, aby se situace konečně změnila. Evropská komise má v plánu propagovat novou strategii rovnosti eh, mezi muži a ženami. A my zde v parlamentu chceme také přispět k této strategii proto dnes eh, zahajujeme tuto práci tímto slyšením a já nepochybuji o tom, že se sejdeme ještě víckrát a eh, že bude více příležitostí, jak k této strategii přispět. Eh, debata, která proběhne dnes, bude velmi důležitá. My tedy touto debatou dáme najevo své stanovisko vůči dalším institucím. Jak eh, řekla paní eh, předsedkyně, budeme mít dvě panelové diskuse. Ta první na téma cíle a priority nové strategie EU pro rovnost pohlaví. A titul té druhé je Mechanismy a nástroje pro účinnou strategii EU. To bude druhá část našeho slyšení. a my jsme rádi, že jste se všichni takto sešli. Děkuji, paní Figueiredo. Takže mám to potěšení nyní dát slovo naší první odbornici, je to profesorka Silvia Volby, která je předsedkyně UNESCO pro problematiku rovnosti žen a mužů na katedře sociologie Lancasterské univerzity. Buďte zde vítána, paní profesorko, a máte slovo. Děkuji vám. Jsem velmi ráda, že zde mohu být a debatovat s vámi na téma vývoje genderové strategie v EU. Evropská unie má nejlepší genderovou strategii ve celém světě. Ale ještě se dá přesto zlepšovat. Na tom nejlepším se dá dále stavět. A já bych se chtěla zastavit u způsobu, jak to lze zlepšit. Cestovní mapa správně identifikovala řadu výzev. Otázkou je, zda tyto problémy byly také vyřešeny. A byla tady další otázka, otázka nezávislosti ekonomické u mužů i u žen. A dosud se nám nepodařilo uzavřít mezeru v odměňování mužů a žen. Dále je třeba sladit soukromí a pracovní život, ale barcelonské síle eh, o péči o děti dosud ve velmi málo zemích eh, byly splněno a u některých zemí se vůbec neví, že takové cíle existují. Nebo rovné zastoupení v rozhodování existuje v parlamentu, v hospodářském a finančním rozhodování, nebo eh, eliminace genderové, eh, genderového násilí proti ženám, nebo eliminace všech genderových stereotypů. Ano, my máme úspěch v oblasti vzdělávání, ale asi ne v zaměstnanosti a v médiích. Nebo eh, zahraniční politika. Eh, tady došlo sice k velkému pokroku, ale těšíme se, že ten rozvoj bude daleko, daleko větší. Nebo identifikace těch významných oblastí, kde dosud problémy vyřešeny nebyly. Zdá se, že se nám tady formují dva nové problémy, které si zaslouží konkrétněji identifikaci. Jeden problém je gender a finanční krize. Tady hovořím o nerovném dopadu finanční a hospodářské krize na jednotlivé gendry. Teď je čas na to, abychom napravili absenci žen ve finančním rozhodování. A je třeba zajistit místo žen v našich ekonomických a finančních institucích, restrukturalizovat je a pokusit se takto zabránit příští finanční krizi. A toto je příležitost pro takovou restrukturalizaci v souladu s principy Evropské unie o rovném zastoupení mužů a žen, pardon, žen a mužů eh, v rozhodování. Nebo Evropská unie se zavázala k genderovému rozpočtu. Je třeba eh, tyto politiky také uvést v život. Eh, politiky, které se objevily v souvislosti s ekonomickou krizí. Eh, my jsme tady měli eh, určité politiky na podporu, na obnovu hospodářství, ale málo šlo tedy na podporu zaměstnanosti žen. Nyní očekáváme, že v mnohých členských zemích dojde k osekávání sociálních rozpočtů a opět víme, že to také dopadne více na ženy než na muže. Čili je čas, abychom měli skutečně genderově strukturovaný rozpočet jako odpověď na krizi. A druhý problém je genderové násilí na ženách. Toto je záležitost, kterým Evropská unie kontrovala programem DAFNE, ale ty politiky se dosud zcela neusadili, nevrostly do institucí Evropských unii, Evropské unie. Někdy slycháme od členských zemí, že Evropská unie žádá takové politiky, ale že na to nemá příslušné kompetence. My víme, že v tom jsou určité potíže a možná je na čase, abychom proskoumali jestli máme dostatečně silný obsah, tak, aby mohl být podpořen adekvátními právními instrumenty, tak, aby Evropská unie opravdu mohla pokročit vpřed. Možná bychom se měli zamyslet nad tím, jestli by bylo možné vypracovat jakousi genderovou direktivu na základě Lisabonské smlouvy. Jaký bychom tomu měli dát rámec? tradiční oblast eh, posilování genderové, genderu, eh, to nazýváme rovnosti. A já myslím, že to je zásadní a nemělo by se na tom nic měnit. Toto je eh, dobré východisko pro politiku, tak by dostala rámec rovnosti. Ale možná ještě silnější oblastí rozvoje ten souvisel s ekonomickým rozvojem skutečně je mnoho příležitostí, jak genderovou rovnost zapracovat do hospodářských politik. My potřebujeme plnou zaměstnanost žen, plné zapojení žen do rozhodovacích procesů, aby toho mohlo být dosaženo. A také revizi eh, dokumentů eh, evropských politik. Bohužel tam tedy genderová genderové otázky zůstávají stále na okraji zájmu. Nebo lidská práva. Toto je opět rámec, který teprve vzniká, utváří se a e, je mimořádně důležitý e, v jistých přístupech k genderovým, genderové problematice. E, myslím, že mezi obyvatelstvem je toto téma v rostoucí míře populární, ovšem jsou tady určitá nebezpečí, protože eh, lidská práva eh, nejsou dostatečně eh, institucionalizována tak, jako otázky rovnosti a genderu. Proč to tak je? Domníváme se, že všechny genderové otázky by bylo možné řešit v rámci lidských práv. To znamená, že toto by možno bylo rozvíjet, ale přitom neopouštět tu tradiční platformu rovnosti. No a samozřejmě možná, že bychom měli mít, nebo spíše určitě bychom měli mít eh, za cíl to všechno propojit a syntetizovat. Mainstreaming je jednou ze strategií eh, dosávání pokroku v genderových oblastech, genderových problémech. A je třeba zde zahrnout jak odbornou expertízu, tak i pronikat do nových oblastí politiky. My eh, musíme tento dualismus zachovat, protože my potřebujeme na jednu stranu centralizovanou expertízu a na druhou stranu decentralizovanou akci. E, existují specifické části mainstreamingu, e, které, kde se dosáhnout daleko většího pokroku, jako třeba Eh, genderové násilí. A jsou zde také specializované problémy. Například eh, budeme mít rozpočet pro novou genderově rovnostní strategii. Budeme mít zdroje, které budou specificky určeny pro tuto oblast, eh, než, spíše než zdroje, které se obecně využívají na něco podobného. tak dovolte, abych tedy eh, jak si eh, tady nastínila koncepty opatření. Takže měli bychom se zabývat otázkou rovnosti a také výsledků, ale také bychom měli eh, pronikat dosa- rozšiřovat dosah průniku těchto politik. Například násilí na ženách. Protože navzdory tomu, že máme plánované ukazatele násilí na ženách, nemáme ještě celoevropskou databázi, která by eh, podporovala tyto ukazatele. My vlastně nevíme, jestli Evropská unie skutečně omezuje úspěšně násilí na ženách, nebo jestli nefunguje. My bychom potřebovali mít celounijní systém sběru příslušných dat. Eh, je třeba specifickým způsobem identifikovat otázky genderové rovnosti. A úplně nejlepší by bylo mít jeden jednotný seznam. To by skutečně, eh, ten by to mohl eh, popohnat vpřed spíše, než to dále, jak si ponechal v tomto fragmentárním stavu. Eh, naše cestovní mapa to byl skutečně začátek té nejlepší genderově rovnostní politiky na světě a je to možné eh, rozvinout ještě daleko dál eh, v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí, při zachování toho tradičního rámce rovnosti a zároveň zkoumání možností nového rámce Eh, lidskoprávního rámce. Takže tak by to mělo vypadat. Děkuji vám. Vám tak, Silvia, Děkuji mnohokrát, Silvie, za tuto zajímavou prezentaci. A nyní bych dala slovo profesorce Giovanně Damolín, která pracuje na univerzitě v Bari v Itálii. Takže prosím, paní profesorko, máte 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem opravdu velmi poctěna, že mohu přispět v rámci tohoto slyšení. Má pracuji jako profesorka na univerzitě, hodně jsem přemýšlela o otázkách, o kterých zde dnes diskutujeme. Jsem odbornice na sociální demografii, a snažím a jsem se přemýšlet o tom, jaké jsou ty přednostní akce, na, kterých, na které se musí Evropská unie soustředit. V letošní, letošní rok je svět, rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Je tedy velmi důležité, abychom zohledňovali ten narůstající jev, to je narůst, nárůst chudoby. Víme, že ženy jsou jí více vystaveni než muži, také podle věku, podle sociálních podmínek zejména, takže bych se ráda soustředila na čtyři témata, která jsou podle mě ta témata, kde, která, které souvisejí s problém. Jsou to ženy e, staršího věku, osamělé ženy, přistěhovalkyně a ženy jako oběti násilí od svých partnerů staré ženy v pokročilém věku a osamělé, tedy stárnutí populace patří k demografickým změnám, které se dotýká e, západních zemí. Jak víme, tak život se, lidský život se prodlužuje a to výrazně. 1927 zemí světa, tam se ženy dožívají více než 80 let, ale ta dlouhověkost zase zhoršuje určité rizikové situace pro ženy. Někdy ženy nad 65 let jsou samy, protože buď protože jsou bezdětné, roz, vdovy nebo žijí v separaci nebo jsou rozvedené a nacházejí se v choulostivých situacích. A chudoba skutečně vede k, opravdu k stavům hluboké osamělosti. Tedy tyto ženy v pokročilém věku, chudé a tento podíl populace se bude zvyšovat s tím nárůstem věkového průměru. Jak tedy zde působit? Co dělat? Cílem té nové strategie je působit na legislativní úrovni tak, aby všechny členské státy dali ženám možnost pracovat do 65 let za dodržování principu rovnosti pohlaví, tak, aby se jim zaručil lepší důchod protože často se právě tyto ženy nacházejí na hranicích chudoby. Je potřeba provést sektorové studie, abychom viděli, jak je možno těmto ženám pomáhat. Je potřeba posilovat veřejné a soukromé služby, pomoc v domácnosti pro tyto starší osamělé ženy, zejména když trpí nějakými nemocemi nebo postiženími ty postižení nebo nemoci často vyplývají z věku, je potřeba stimulovat nové formy zaměstnanosti, tak aby se pomáhalo těmto starším ženám osamělým v domácnosti. To znamená vytvářet nový typ pracovních míst. Tedy měli bychom se právě soustředit na tyto ženy. Další jev je počet, eh, zvyšování počtu rozvodů a separací v západních zemích nestabilita vztahů nebo manželství vede k nárůstu neúplných rodin, to znamená, kde ženy jsou samoživitelky a vychovávají sami děti. V Itálii jsme často svědky toho podle posledního sčítání lidu, že, že je to téměř 30 populace. Často s rozvodem souvisí snižování životní úrovně a je zde potom skutečně riziko, že dosáhnou takovéto ženy hranice chudoby. A potom je zde také závažný problém eh, z výchovy dětí. Nesouvisí to pouze s chudobou, ale také prostě s s absencí té ženy, která je příliš zapojena do profesionálního života a nemá dostatek času na výchovu dětí. Ale to je určitý přechodna, to je určitá přechodná chudoba. Když si potom žena najde nějakého partnera, se kterými může sdílet odpovědnost za rodinu, tak eh, životní úroveň se vrací ke standardu. A eh, úroveň chudoby pro u této části populace tedy se může snížit. Co můžeme udělat pro tyto ženy? Mám pár myšlenek, může zde být určitá bezplatná pomoc, když partner porušuje povinnosti spojené s výživou dětí, můžou, mohou zde být určitá školení nebo vzdělávání pro znovu začlenění takovýchto žen do profesionálního života, zejména pokud jde o méně mladé ženy. Také je potřeba pomáhat podnikům, zaměstnavatelům, tak aby pomáhali při začlenování těchto žen. Další aspekt potom, o kterém hovořím ve své zprávě, to jsou osamělé ženy přistěhovalkyně, tedy problém migrace. Je to faktor který, faktor, který ještě není až natolik známý protože je to problém, který souvisí se dvěma dalšími jevy, a to migrace a nerovnost šen a máme nedostatek údajů o migraci pohlaví. Především před několika lety to byl ještě především jev so mužů, to znamená muži, kteří hledají práci, jedou do jiné země nebo, aby, a jejich ženy nebo partnerky a děti je doprovázely. Nyní se situace výrazně mění. Ženy jsou protagonistky tady těchto migračních jevů a jsou aktivními sociálními aktéry tohoto jevu. To znamená, přemístují se, cestují sami. Zpráva z roku 2009 ukazuje, že 49 této migrující populace za prací jsou právě ženy. Nyní bych se chtěla vrátit k těmto ženám, které se stěhují nebo cestují za které se tedy v 27 členských státech mohou volně pohybovat. Podle nedávných statistik Eurostat na dvou prvních místech jsou to rumunské a polské ženy které co nejvíce cestují, cestují samostatně z jedné země do druhé v rámci Evropské unie. Je to závažný problém, protože tyto ženy jsou často ve velmi choulostivé zranitelné situaci a více jim hrozí chudoba než mužům, protože mohou být využívány na pracovišti, mají nejistá pracovní místa, bez pracovní smlouvy, bez sociálního pojištění, často jsou také vystaveny sociální marginalizaci a násilí. V zemích jakož Itálie tento počet výrazně narůstá a tyto ženy jsou často zaměstnávány na smlouvu na dobu určitou nebo pracují v rodinách, pomáhají nemocným, starým lidem nebo hlídají děti. V příštích letech nárůst této mobility, která je stále více dlouhodobější, bude skutečně co ovlivňovat demokratický vývoj v hostitelských zemích kdy bude stále větší podíl manželství mezi muži z té které země a ze, s ženami, které jsou z jiné země. Tomuto již čelíme v evropských státech a bude to ovlivňovat také na porodnost která se bude zvyšovat v těch hostitelských zemích. Čili to bude měnit demografický vývoj v nastávajících letech. Co můžeme dělat? Musíme se snažit zabraňovat dvojí diskriminaci kvůli pohlaví a riziku chudoby u těchto žen. Je potřeba překonávat překážky v komunikaci, to znamená, musí se ženy učit jazykům té hostitelské země a musíme vlastně také posilovat jazykové vzdělávání, jak jsem již řekla, pro ty cizí zahraniční ženy, tak aby se mohly lépe začlenit do profesionálního života. Často jsou to zdravotní sestry, ženy, které se starají o děti, takže rovný přístup k zaměstnání je potřeba mít určitou chartu služeb pro tyto ženy, určitá pracovníky nebo prostředníky, kteří jim budou pomáhat v integraci do hostitelských zemí. Vedle těchto konkrétních akcí pro tyto ženy zde musí být trvalý dlouhodobý závazek ale zatím nám chybějí údaje. Je potřeba zpracovat oficiální statistiky pro migrace v rozložení podle pohlaví, podle národnosti, profese, mzdy ženy je potřeba vytvořit, vytvořit ty ukazatele, jak již řekla moje předřečnice, tedy také ukazatele související s chudobou je důležité zpracovat určité dotazníky, vést rozhovory, které by pomohly zdůraznit, jaké jsou jejich potřeby. A poslední aspekt, na který bych chtěla upozornit, to jsou osamělé ženy, které čelí eh, násilí od svých partnerů. Samozřejmě domácí násilí je velice závažný jev, to znamená násilí ze strany manžela, partnera nebo jiného člena rodiny. Je a pro ženy, které čelí tomuto násilí, je často obtížné opustit toho svého partnera. Paradoxně často svého partnera stále milují a potom propadají depresím snaží, a když to násilí je již a často potom se obávají eh, toto říci svým, blíz, svým blízkým. Takže já bych zde chtěla odkázat na text své zprávy, kde jsou další podrobnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát profesorce Damolín. A nyní dám slovo další řečnici, a to paní Marisa, Marise Soletové, která je ředitelkou nadace Fundación Mujeres ve Španělsku. Prosím. yo también quiero decir que estoy encantada de poder compartir este espacio con todas ustedes y todos ustedes. A eh, Já musím říct, že jsem velmi ráda, že zde mohu s vámi dnes dopoledne být. Jak už zde zaznělo, jsem ředitelka nadace ve Španělsku, která se věnuje problematice žen. Chtěli jsme přimět stát k tomu, aby zavedl politiku rovnosti mezi muži a ženy, ženami. Pracujeme s jednotlivými samozprávami ve Španělsku, snažíme se vytvářet nástroje a návrhy, strategie, které by měly zajišťovat tuto rovnost mezi ženami a muži. A co jsem dnes chtěla říci, je naše zkušenost z evropské úrovně a naší národní úrovně ve Španělsku, jak to vypadlo za poslední několik let. To bych tedy chtěla dnes říci. Ono se to dost shoduje s tím, co říkala paní profesorka Volby před chviličkou. Já mám pocit, že jsou cíle a kritéria stávajícího evropského plánu, které skutečně platí a já si myslím, že v tuto chvíli jsou tyto cíle nastaveny správně. Odráží se to v různých hodnoticích materiálech, které komise a parlament představili. V těchto dokumentech naleznete jednotlivé myšlenky a rovněž také to, že se stále ještě objevují problémy přes veškeré snahy. Jak říkám, máme zde otázku hospodářství, sociálního začlenění, zaměstnanost, neuměrné hospodářské zatížení žen, to jsou problémy, které stále přetrvávají a my musíme neustále pracovat na tom, abychom sledovali naše cíle a abychom vynakládali odpovídající snahy. Jsou to snahy, na niž je potřeba trvat. Zároveň je potřeba stanovovat další cíle a rozčlenovat je na jednotlivé dílčí cíle, tak aby se nám podařilo v tom střednědobém a dlouhodobém hledisku strategii pro rovnost pohlaví naplňovat. My jsme měli plán na rok 2006 až 2010, kde jsme se snažili více začlenit ženy do hospodářství, lepší zaměstnanost, lepší přístup do politiky, omezování domácího násilí, omezování stereotypního myšlení, rovnost žen v mezinárodní politice a tak dále. To jsou všechno cíle, které platily v této strategii a budou platit i v nové strategii. A já bych právě chtěla pohovořit o některých těchto aspektech. Asi si to zaslouží většího zkoumání, až budeme připravovat strategii samotnou. My jsme hovořili o těch přetrvávajících problémech a já bych je teď chtěla nastínit. Co myslím, že je zrovna nejvíce naléhavé? Řešit otázku žen v oblasti zaměstnanosti a v zapojení žen do řízení obchodních společností, aby se dostávaly na ty rozhodovací posty ve velkých společnostech a aby jim tento přístup byl umožněn. To je jeden sociální ukazatel, který uh, v posledních letech zaznamenával dlouhodobě špatné výsledky. Já myslím, že pokud se nám podaří dosáhnout pokroku v této věci, tak to bude pro nás dobrá příležitost zapracovat některé ty návrhy, které už eh, řadu let v této oblasti předkládáme. Musíme řešit také situaci žen na trhu práce, ale podaří se nám uspět pouze tehdy, pokud naše cíle a strategie budou nastaveny dobře. Musíme navrhovat strukturální změny v organizacích a institucích. Pracovat na tom, jak jsou nastaveny ty zaměstnanecko-zaměstnavatelské vztahy. Moje organizace se tomuto tématu zvláště pečlivě věnuje. A my se snažíme o to, aby se obchodní společnosti zamýšlely nad otázkou rovnosti při přípravě a vypracování jejich organizačních struktur. A to je velmi důležité řešit i na evropské úrovni. Hospodářská krize nám nepomohla, ale musíme využít příležitosti, kterou máme, tak, abychom zajistili, že potřeby žen i mužů jsou zvažovány stejně při přípravě nových postupů a politik. Zároveň také musíme nadále pracovat na tom, aby ženy měly lepší přístup k práci. Těch překážek je stále ještě mnoho na evropské úrovni. Ta situace je opravdu vážná. A my musíme vypracovat strategii, která bude na evropské úrovni rovněž také uh, omezovat rozšíření násilí na ženách. Samozřejmě každý členský stát má svůj vlastní systém a svůj vlastní přístup. Já si ale myslím, že je potřeba nějak sjednotit definice v této oblasti a zaujmout homo této věci. Proto v otázce násilí na ženách musíme spolupracovat, abychom vypracovali společnou strategii a uh, tento trend zbrzdili a vymítili. Potřebujeme něco, jako je Evropská observatoř, která se tomuto bude věnovat. Potlačování násilí na ženách bude vytvářet vlastní ukazatele a bude to sledovat, protože v této oblasti je toho potřeba udělat opravdu mnoho a členské státy řeší podobné problémy. V jednotlivých členských státech se děje v podstatě to samé. To samé platí pro prosazování práv žen. A zde hovořím zvláště o rodičovských právech. Zde je potřeba zajistit eh, rovnost. Lidé si musí být vědomi této skutečnosti a muži se musí více zapojovat do péče o dítě. Takže zda je třeba trochu změnit naši sociální citlivost a sociální nastavení. Potřebujeme vyváženější legislativu, která bude lépe upravovat mateřskou dovolenou a rodičovská práva tak, aby ty trendy byly nastaveny v budoucnu jinak, pokud jde o péči o dítě. A když budeme připravovat tu novou strategii, tak se musíme zamyslet nad tím, jak to časově rozplánovat. Také bych chtěla pohovořit o zasílené potřebě prosazování principu gender mainstreaming. O co nám jde při přípravě legislativy? O skutečné hmatatelné výsledky. Potřebujeme, aby všechny politiky na úrovni Evropské unie už zohledňovaly princip gender mainstreaming. To znamená, aby gender mainstreaming bylo něco, co se bude objevovat ve všech oblastech. Je potřeba s tím ale začít právě na úrovni zákonodárství. Zohledňování genderové otázky je pochopitelně ze společenského hlediska velmi důležité. My už tohle prosazujeme řadu let, ale je potřeba změnit to myšlenkové nastavení institucí, organizací a obchodních společností. Pochopitelně strategie už toto v řadě členských států obsahují a už bylo dosaženo i určitých matatelných výsledků. Ale musíme stejně zlepšovat v rámci Evropské unie spolupráci v této oblasti na úrovni institucí a pak se to musí řešit i na úrovni jednotlivých členských států. Jde nám o začlenění mužů a žen a o efektivní spolupráci mezi členskými státy. A zde je třeba skutečně sjednocovat strategie, které se v Evropské unii uplatňují. A v zájmu toho samozřejmě potřebujeme mít k dispozici odpovídající rozpočet. Je třeba prověřit výnosy státu, odpovídajícím způsobem nastavit i daňovou politiku, protože ta velmi často demotivuje ženy. Pokud jde o hledání si zaměstnání, daňová politika a systém musí být nastaveny tak, aby to ženy naopak v této věci podporovalo. A to si myslím, že tedy v tuto chvíli neplatí a je to naprosto zásadní. Závěrem, jak říkám, potřebujeme koherentní soubor politik v Evropě, abychom dosáhli rovnosti. Tohle všechno musí být nedílnou součástí komunitárního myšlení, musí se to promítat v evropské legislativě a musí se to promítat ve způsobu, jak lidé v Evropě uvažují. A aby se nám podařilo dosáhnout této rovnosti, musíme provést transformaci institucí. Jak říkám, musíme změnit systém myšlení lidí, pokud máme skutečně naplně ten cíl, a to je ta rovnost mezi pohlavími. Děkuji. Děkuji vám. Si vyslechneme tři příspěvky a potom přejdeme k takové obecnější diskusi. Ještě jednou bych chtěla poděkovat našim odbornicím, které zde nyní pohovořily. Také budeme mít příležitost odpovídat na otázky, které zazní ze sálu. A nyní bych začala tím, že dám slovo místo předsedkyni našeho výboru paní Jarokové. Eh, Máte slovo na pět minut, takže prosím, paní Jaroková. Děkuji, paní předsedkyně. Já se budu snažit eh, dodržet časový limit. Z mého pohledu je to docela jednoduché, protože už to zazněla celá řada velmi dobrých analýz, velmi dobrý úvod. Já vám za to děkuji. Jsem ráda, že mohu být stínovou zpravodajkou v této oblasti krom toho všeho, o čem už jsme hovořili dnes, a myslím, že to bylo velmi dobře nastíněno, a ukazuje se, že ty směry jsou obdobné, my nakonec se můžeme dostat až za rámec těch šesti hlavních bodů plánu. Uh, a já vidím, že se objevují nové oblasti, které nepochybně obohacují celou diskuzi a prohlubují ji. Takže, co zde zaznělo? Já to jen velmi stručně proberu a pod, pokusím se jako stínová zpravodajka nastínit nějaké nové body. Co já vidím jako problematické, je nízká kvalita implementace stávající směrnic a to je velmi dobře vidět, zvláště ve východní Evropě. Já jsem ráda slyšela to, co říkala paní Volbajlos ohledně eh, práv žen, což jsme se poučili v posledních pěti letech. Protidiskriminační legislativa nestačí, abychom potlačili tu nerovnost v roce 2006 Vladimír Špidla představil plán a my jsme byli velmi rádi eh, za toto téma boje proti diskriminaci. A poukázání na tu vícenásobnou diskriminaci bylo velmi důležité protože máme řadu žen v Evropě, které jsou diskriminovány i z etnického hlediska, ale ty výsledky nebyly až tak dobře hmatatelné, ale minimálně to přineslo pochopení a vůbec pojetí tohoto boje proti diskriminaci. Ženy, které jsou diskriminovány z etnického hlediska, velmi často překonávají jiné překážky než muži stejného etnického původu. To znamená, že se více, že se násobí ta diskriminace. A je potřeba dobře formovat gender mainstreaming. Takže ty výzvy, které jsou pro mě nejdůležitější, jsou otázky v, v oblasti hospodářství. To je rozhodně něco, co se ještě stále nepodařilo nějak viditelně realizovat. Já si myslím, že představitelé musí řešit tuto otázku zaměstnanosti, chudoby, přístupu k lékařské péči a hospodářskému životu. Je rovněž také důležité tohle zdůraznit v roce 2010 jako rok boje proti chudobě a sociálnímu vyčlenění. Máme údaje k zrůstu chudoby, máme poslední ukazatele, které ukazují ještě mnohem důrazně, jak ta situace v oblasti sociálního vyčlení a chudoby vypadá. Je zde uvedeno 16 16 populace v Evropě se týká chudoba, ale já si myslím, že je to jedna třetina a jedna třetina z nich jsou etnického, etnická menšina. To znamená, že když hovoříme o těch nejvíce znevýhodněných, kteří čelí diskriminaci, tak musíme říct, že jsou to lidé úplně odstřenutí od hospodářství. To znamená, že jsou na tom chudším konci spektra. Ale jsou další skupiny žen, které jsou zásadně dotčeny vícenásobnou diskriminací. A nejenom starší ženy, osamělé matky, ale já jsem šokována tím, kolik žen má tyto problémy s vícenásobnou diskriminací. Já to jenom ještě detailně nastíním. Mateřské školce, kam chodí můj syn, byl jeden eh, chlapec eh, ze Syročince a jeho matka byla 22-letá žena. A já jsem si sepsala, co všechno se jí týká. Je sama, má malé dítě, je nezaměstnaná, je to Romka, což jsou nejvíce diskriminované ženy v Evropě, je ze siročince, nemá žádnou rodinu, je jí 22, je bezdomová a bylo jí odebráno dítě. A to je realita. Tak to vypadá. V této šťastné Evropské unii se děti dostávají do siročince a ty ženy nemohou udělat vůbec nic. A já bych ráda v tom plánu viděla posílení této dimenze. A děkuji vám za vaše proslovy, protože to bylo velmi důležité. Děkuji. Eh, děkuji srdečně za váš příspěvek. A nyní dávám slovo poslankyni paní Korneli Senové. Um, uh, já bych chtěla poděkovat našim expertkám za její příspěvky. Určitě tady zasněl několik věcí, které bych chtěla převzít z vašich prezentací do naší práce na nové statky. Opravdu jsem byla nadšená, když jsem se eh, doslechla, že eh, naše strategie patří nejlepší, no je vlastně úplně nejlepší na světě ale eh, já se obávám, že to nevím, jestli to bude úplně tak, protože eh, my tady v Evropě trpíme spíše velkými slovy a nedostatkem činů. Praxe politiky rovnosti, tak to, k tomu můžeme říci, že skutečně eh, Eh, genderová struktura se musí rozšířit do našich eh, externí politiky. Eh, pak se stane neštěstí na Haiti, posíláme tam spoustu pomoci a tam vidíte muže, jak bojují o trochu vody a ženy stojí v pozadí a přihlížejí Eh, hovoří se o eh, vysokých počtech eh, obětí násilnění, tam, kde tedy se uchýlili tam, kde se uchýlili oběti zemětřesení, nebo ženy, které prodávají svá těla pro trochu vody nebo jídla. No a to se vůbec neřeší, když se tam posílá ta pomoc. Čili ta praxe často pokulhává za těmi krásnými slovy. Nebo včera. Včera jsme hovořili o mateřské dovolené ve výboru pro zaměstnanost. A my všichni jsme proto, aby nebyla diskriminace žen na pracovním trhu, ale v praxi vždycky jsou, eh, vítězí zájmy eh, zaměstnavatelů a eh, prostě byl nedávno vymazán odstavec či paragraf, podle kterého se obracelo důkazní břemeno, přenášelo se na zaměstnavatele v případě, že by propustil těhotnou ženu. Eh, já si myslím, že soustředit se na eh, ženy v krizi, že to je důležité, ale eh, také do toho musíme zapracovat aspekt stárnoucí společnosti. Čili jde o to, jak to do budoucna budeme chtít vyvážet, jak tedy pracovní trh a společnost bude vypadat za 20 let a už teď se na to musíme připravit a přijímat opatření. Také si myslím, že eh, významnou součástí je daňová strategie. U nás v Nizozemí už léta máme daňové strategie, které eh, podporují ženy v rozhodování zůstat doma a starat se o děti. A my bychom eh, měli eh, si to prostudovat, abychom věděli, jak to funguje. No a ještě poslední bod, který bych z toho množství chtěla vypíchnout, je, že je třeba, aby se věnovala větší eh, výzkumná pozornost aspektům násilí a dalším aspektům. V některých zemích se otcové ve výchově dětí angažují daleko více než v jiných. Proč? Jaké jsou tam proměnné, eh, které zatím se skrývají? Prostě potřebujeme mít jakési indexy, ukazatele. Eh, Nizozemí určitě eh, splňuje všechna lisabonská kritéria pro zaměstnanost žen, ale v podstatě se nepočítá, jestli žena pracuje dva dny v týdnu, nebo, nebo dvě hodiny v týdnu, nebo 12 hodin v týdnu. To prostě eh, tady příliš nepomáhá. No a tady i toto bude třeba eh, doladit. Ano, děkuji vám, paní Konne Lisenová. A teď eh, bych chtěla dát slovo paní Belindě Pike, která je ředitelkou mimo jiné ředitelství pro rovnost pohlaví, občanskou společnost v generálním ředitelství pro zaměstnanost. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za pozvání na toto slyšení, kde si můžeme vyslechnout názory odborníků i parlamentu a seznámit se s tím, jak se rodí zpráva, která eh, vzejde z tohoto výboru a půjde do pléna. Tak především eh, bylo tady zmíněno, že eh, v komisi dochází k určitým drobným změnám v rámci naplňování genderové rovnosti, čili drobné změny, ale při zachování kontinuity. Moje ředitelství je zodpovědné za rovnost pohlaví a nediskriminaci v EU a my jsme eh, součástí direktorátu pro zaměstnanost a rovnost příležitostí. Eh, náš eh, komisař bude mít také na starosti občanství a justici. To znamená, že my budeme velice blízce napojeni na sociální politiku a zaměstnanost a tak se nám může dařit eh, mainstreamovat genderovou politiku do všech ostatních politik Evropské unie, poněvadž jsme ve stejném oddělení, eh, které se eh, stará o sociální věci a zaměstnanost. Ale jsou tady i další aspekty politiky a komunikace. Zejména z hlediska DG JLS. E to je důležité. Pokud se týče oblasti genderové, genderového násilí, jsme nyní v situaci, kdy náš komisař se zabývá genderovou rovností obecně, ale také nástroje, které mohou pomoci chránit proti genderově motivovanému násilí. A momentálně rada eh, debatuje o závěrech v oblasti genderového násilí a e, výsledky by měly být v březnu. Čili my pracujeme velice úzce s kolegy CLS e a ta nová struktura, jak je vidět, nám tedy dává řadu nových příležitostí, pokud parlament samozřejmě novou komisi schválí. Já bych ještě stručně eh, Eh, chtěla ještě eh, říct pár slov, aby se také dostalo na další. Pokud se týče procesu eh, následných kroků po zavedení cestovní mapy, Předseda Barroso bude teprve oznamovat nový pracovní program a my tedy předpokládáme, že práce investovaná do cestovní mapy bude nějakým způsobem pokračovat, tedy v podobě strategie. Předseda Barroso loni v březnu ve Štrasburku Eh, pořádal zasedání komisařů, eh, jejíž portfolia souvisí se základními právy, aby se identifikovaly priority pro budoucí cestovní mapu. A to v kontextu hospodářské krize. Je totiž důležité se zaměřit na to, k jakým změnám došlo od naší poslední strategie eh, je pravda, že priority, které byly zapracovány do cestovní mapy, dosud ne všechny byly naplněny. A to bylo vlastně to východisko pro současnou práci. My jsme loni uspořádali velkou konferenci, kde jsme si vyslechli paletu názorů a e, stanoviska připravuje poradní výbor pro rovné příležitosti mezi muži a ženami a e, je to orgán, který spolupracuje e, s obdobnými organizacemi z národních států. E, to jsou, máme tedy řadu materiálu a určitě vám je dáme k dispozici. Já velice vítám to, že Evropská ženská lobby Eh, právě distribuovala souhrn výsledků eh, z pekingské platformy a nedávno eh, byla vydána tato kniha, tato kniha, která zhrnuje výsledky implementace strategie Peking 50+, čili to jsou další věci, které vám můžeme dát dispozici. Strategii, kterou chceme představit v červenci a bylo by dobré, kdybychom vaši zprávu měli na stole už eh, v květnu. A my to dáváme schválně do eh, července, protože víme, že belgické předsednictví se velice těší na práci v tomto směru. Eh, chceme zachovat ono dualitu a bude to mít velký vliv na veškeré politiky v Evropské unii, ale má to také externí aspekt. To je velmi důležité. Eh, signály v oblasti genderové rovnosti vysíláme ke všem partnerům po celém světě. Ta strategie se, myslím, také eh, bude eh, zaměřovat na státní zprávu, tedy co, jak, kdo a podobně. Belgické předsednictví se hlásí k závěrům které vypracujeme k této strategii a my doufáme, že to otevře možnosti pro maďarské předsednictví, aby potvrdilo a posílilo eh, také eh, pakt Evropské rady o genderové rovnosti. My si myslíme, že my sami to nemůžeme dosáhnout že těchto cílů, čili je třeba do toho zapojit všechny možné prostředky a struktury. A to také znamená, že se musíme zabývat a sledovat veškerým dějím v této souvislosti v Evropě a je to příležitost zapracovat eh, pohlavní úvahy také do jiných politických strategií v Evropě. Švédské předsednictví eh, eh, zdůrazňovalo, že rovnost pohlaví přispívá k ekonomickému růstu a to jsou velice dobře zdůvodněné výsledky. A je to součást debaty k evropským cílům pro rok 2020. Další příležitostí bude Stockholmský akční plán a e, další věci k tomu patří e, zapojení e, Romů, demografických diskusí a tak dále. Já bych na závěr chtěla tady říci tři body tato strategie bude muset e, být strategií, ale zároveň bude muset mít široký záběr témat. Bude to strategie pro příštích pět let, tak abychom systematicky v klíčových politických oblastech mohli zapracovávat genderové aspekty. E, jsou tady ovšem další věci Eh, máme tady mnoho příkladů eh, té eh, agendy rozdílů v odměňování mezi pohlavími, čili proč to tak nadále trvá. Čili toto je jedna z věcí, kterými se budeme muset zabývat, nějak to měřit a nějakým způsobem to řešit. Čili to jsou skutečně příklady obrovské nerovnosti v Evropské unii. A dále je třeba zajistit, aby ta nová strategie se nadále zaměřovala na to, jaký vliv má pohlavní nerovnost na muže. Jeden z problémů, který je třeba řešit, je ten, že muži eh, v mnohých případech nevyužívají příležitosti smíření pracovního a soukromého života. Ženy toho využívají daleko více a tím se budeme muset zabývat také eh, v rámci eh, dohod sociálních partnerů. A nebo proč se muži koncentrují v některých profesích a v jiných ne? Nebo třeba jak dostat muže Eh, například do školních tříd. To by skutečně bylo eh, důležité pro muže, aby pracovali také v těchto profesích, ale také eh, pro výchovu dětí v těchto třídách. Děkuji. Vám tak, Mrs. Pike. Děkuji mnohokrát, paní Pike. Hmm, a nyní si vyslechneme osoby přítomné v sále, dáme jim příležitost, aby mohli klást otázky. Takže chtěla bych uvést, že musí, musíte klást otázky a nikoli včinit nějaká prohlášení. Takže prosím, pokládejte stručné otázky, tak, aby nám to umožnilo také vyslechnout si naše odbornice, které budou odpovídat. Paní Garcia Perez, máte slovo děkuji, paní předsedkyně. Já také bych chtěla poděkovat našim hostům, které se účastní této debaty. Prezentovali nám skutečnost takovou, jaká je. Vedeme dlouhodobou debatu týkající se rovnosti mezi muži a ženami. A někdy ta debata může být pro nás poněkud frustrující, protože si klademe otázku, jaké jsou problémy, na jaké překážky narážejí ženy v této oblasti rovnosti pohlaví a také se musíme podívat na to, co se nám již podařilo dosáhnout, ty výsledky, které nás povzbuzují k tomu, abychom pokračovali na této cestě za dosažením rovnosti pohlaví. To je to, co potřebujeme a o tom se zde hovořilo to je soustředit naše úsilí na stanovení kontrolních nástrojů, které by nám umožnily uplatňovat rovnost. A legislativa je samozřejmě nástroj, který máme k dispozici, ale je potřeba podívat se, jak můžeme spustit další kontrolní mechanismy. Například jde o boj proti rozdílům ve mzdách mezi muži a ženami a můžeme využít zkušeností, kterých bylo dosaženo v jiných členských státech eh, v této oblasti. Pokud jde o vysvětlení, která zde podala paní Belinda Pike, Ona nám vlastně vysvětlila, jaké jsou kompetence v oblasti rovnosti, rozdělení úkolů v rámci komise a tak dále. A já bych chtěla položit otázku členům panelu v institucích, protože když se hovoří o Evropské komisi, ale můžeme hovořit i o jiných veřejných institucích, takže je potřeba mít jeden, jednu organizaci, která by koordinovala a dohlížela na zavádění a uplatňování opatření v oblasti rovnosti pohlaví je, pravda, že je důležité přistupovat k tomu horizontálně a také průřezově, ale je potřeba ty věci zdůraznit. Je potřeba, aby státní eh, úřady dohlížely nad uplatňováním všech těchto opatření. Děkuji, paní Pavanova. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci zeptat eh, zástupkyně komise a jde mi o demografickou krizi. Dovolte mi uvést příklad. Rok 2010, letošní rok. My máme v Bulharsku 65 eh, žen důchodkyň a pouze 35 důchodců tvoří muži. A pokud jde o srovnání s jinými členskými státy, tak máme 10 let rozdílu eh, oproti eh, mužům, pokud jde o délku života. A Demografická krize pro nás bude tedy z hlediska rovnosti pohlaví velmi zásadní. Je opravdu velkou nevýhodu, jak už jsme slyšeli, být starou ženou v Evropě. A tak se chci zeptat, jestli komise chce ten plán nějak přepracovat eh, z hlediska demografické krize a podívat se konkrétně na otázku rovnosti pohlaví, sledovat eh, přístup k sociálním službám, lékařské péči pro ty ženy, které už jsou tak jako tak znevýhodněny, jelikož eh, v následujícím roce předpokládáme, že dojde k nárůstu mezi ženami důchodkyněmi v naší zemi o vysoké číslo. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji všem, kteří se vyjádřili. Paní Welby hovořila o situaci na pozadí finanční krize a mně připadalo velmi zajímavé, že jste říkala, že ženy na to nemají žádný vliv, protože nejsou těmi, kteří, které rozhodují. Ta role žen je velmi zajímavá. Také jste poukazovala na jinou věc, jde o otázku práv žen versus rovnost a gender mainstreaming. Co se děje v současné době v Evropě? V roce 2002 Evropská unie přijala směrnici na téma genderové otázky a kromě jiného se tam uvádělo, že každý členský stát by měl mít svůj genderový institut. Jako teď máme Evropský genderový institut. Co se stalo v reálu? v jednotlivých členských státech už nemáme žádné genderové instituty a ve Spojeném království byl tento institut sloučil s dalšími organizacemi, myslím, že dokonce se sedmi institucemi a vytvořil se institut pro lidská práva. To znamená, že genderové otázky nyní spadají pod kategorii lidských práv a jediná, jediná země která zatím má tento institut, je Španělsko. Všude jinde došlo k takovému sloučení a podřazení tohoto institutu pod jiné orgány a organizace. Já nevím, jestli je to z hlediska žen výhodné spadat pod kategorii lidských práv. Je pravda, že je tam více prostředků, lepší zázemí, a lze také propojovat jednotlivé iniciativy, lze využívat zkušenosti z jiných oblastí, ale jak už říkala paní Jároková, pokud jde o Romky, tak ty trpí dalšími typy útlaku ve srovnání s Romy muži. Například, když hovoříme o zdravotně postižených, tak tam je opravdu velký rozdíl, pokud se jedná o ženu nebo o muže. Oba patří k menšině, ale je tam rozdíl a já bych ráda, abyste tuto problematiku ještě více rozvedla. Pak se chci zeptat profesorky Damolinové. Já myslím, že to je velmi důležité snažit se soustředit na tento typ nejzranitelnějších žen ve společnosti. A jak už zde zaznělo, ženy stárnou a jsme tedy stále větší skupinou mezi staršími občany. Já jsem ale zřejmě úplně nepochopila, co jste říkala o těch rozvedených ženách. Pokud se rozvedená žena najde nového partnera, tak se vše vrátí k normálu. Já si myslím, že řada osamělých žen má zase výhodu v tom, že se může soustředit na děti a na kariéru a zachovat se normál v této oblasti spíše, než aby investovala veškerou svoji energii a veškeré své naděje do nového muže. Děkuji mnohokrát, paní Thomsen, a nyní dávám slovo paní Matera a potom dám slovo profesorce Kose. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat odbornicím, které jsou zde dnes mezi námi. Zajména bych jim chtěla poděkovat protože uvedly skutečně takové eh, náměty k zamyšlení. Jsou to témata, o kterých diskutujeme každodenně v, naší, v našem výboru pro rovnost žen ale myslím si, že jsou to ty nové údaje, které nám umožní dále přemýšlet, eh, pracovat a nasměrovat naši úsilí. Jednu bych měla otázku na paní Damolinovou, které bych chtěla poděkovat, protože má velmi dlouhé, bohaté zkušenosti v Itálii a v Evropě v oblasti rovnosti pohlaví a zejména kompatibility mezi rodinným a profesionálním životem. Takže otáz, na základě vaší zprávy a těch otázek bych chtěla vědět, jaké jsou strategie nebo metody výzkumu, které nám radíte do budoucna. Co zamýšlíte do budoucna? Otázka na paní Velby. Chtěla bych se zeptat, co si myslí o možnosti zpracovat chartu základních práv žen. Děkuji. Tak, Děkuji paní a paní Matera má slovo. Deltagare får ordet så är det en minut. Já eh, bych chtěla připomenout, že eh, každý, kdo se teď vezme slovo, bude mít eh, jednu minutu a prosím, klaďte otázky, nikoli prohlášení. Paní profesorka Marcela Kosy. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi poukázat na to, že zde existuje potřeba zvážit otázky, jako je zvláště diskriminace. Zvláště mám pocit, že je potřeba vyhodnocovat, co se ve skutečnosti děje. Není to jenom o tom, že nadefinujeme uh, ad hoc použitelné ukazatele. Musíme zvážit, obecné fungování, což je to, čím se skupina už zabývá, ačkoliv ještě nemáme hmatatelné výsledky. Musíme používat ukazatele a vyhodnocovat roli žen v rodině. V současné době Tento systém ještě není dostatečně propracovaný. A to zvláště platí, pokud jde o rozdíly mezi jednotlivými typy, typy rodin. Tyto rozdíly se nadále prohlubují a prohlubují se i dopady těchto odlišností na roli žen. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda řekla, že IPPF přispělo i ke zpracování zprávy Evropského ženského lobby. Takže za to děkuji. Já bych se ráda vyjádřila k třem oblastem a položila jednu otázku, jestli ještě možné více na tyto oblasti dbát. Jedna oblast je zdraví. Eh, reprodukční zdraví. Už jsme slyšeli, jak je to velmi důležité a jaká je situace ve společnosti. Další oblast je násilí na ženách. A to souvisí i s další otázkou na téma strategie asi bychom mohli věnovat více pozornosti vzdělávání dětí, děvčat a chlapců, jak se k sobě chovat. A potom zajišťování lidských práv. Často ženy musí nakládat dvakrát, třikrát větší snahu, aby zajistili to, co by mělo být automatické. Děkuji. A Luis Antony, prosím. Luis Angelin, prosím. Hola, eh, buenos días. Ano, děkuji. Dobré dopoledne. Já jsem Luis a ráda bych se konkrétně zeptala na tu novou strategii, která má zpracovávat otázku rovnosti v rámci zahraniční externí politiky Evropské unie. Jsme slyšeli jsme už o tom pokroku, kterého bylo dosaženo, hovořila o tom Belinda Pike. A já si myslím, že tohle může být nakonec docela slabinou strategie Evropské unie, protože v předchozí strategii tomu tak bylo a bylo to slabinou. Ženy mohou těžko reagovat na vzniklou situaci, protože nejsou dostatečně dobře organizovány. A tak si myslím, že je důležité, aby Evropská unie sehrávala roli v podporování a prosazování rovnosti na národní i mezinárodní úrovni. Nemůžeme se v Evropě izolovat a snažit se tady vytvářet rovnost. Musíme prosazovat rovnost i jinde, v jiných zemích. A je důležité, aby evropské politiky na tomto pracovaly. To znamená nejenom politiky, které se vztahují konkrétně na Evropu. Mělo by to patřit do veškerých postupů a politik. Tak jsem chtěla jenom upozornit na to, že je důležité mít akční plán, který klade velký důraz i na tuto oblast. A to takže větší důraz, než jak tomu bylo v předchozí strategie Anagon, González, Evropské uh, fórum. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci zeptat profesorky Giovanni Damolínové. Otázka zní takto. Souhlasíte s tím, nebo máte pocit, že je v pořádku zařadit tam další body, jako třeba problémy starších žen, které si nemohou dovolit pečovatelský dům. Jakou pomoc by mohla Evropská unie nabídnout? E, to je žena, která musí tedy zůstat doma, nemůže si dovolit pečovatelský dům. Péče o starší občany. Jak jim pomoci třeba nějakými pobídkami? Potom péče. Ženy, které musí dočasně zůstat doma, třeba kvůli rodinnému příslušníkovi, který je starý, eh, postižený nebo je to dítě. Jakou pomoc bychom těmto ženám mohli dát? A pak se chce zeptat, jestli by bylo dobré takto zajišťovat eh, ženy i muže, kteří musí zůstat doma. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám všem, kteří jste položili dotaz. A po druhém kolečku otázek bude prostor ještě se zeptat na nějaké doplňující záležitosti, ale v tuto chvíli bychom se zodpověděli to, co už zaznělo mezi otázkami. Protože nám utíká čas, Budu muset bohužel dát každému limit na vystoupení. Každý máte, nebo každá máte tři minuty. A v těch vás poprosím o odpověď. Začínáme paní Volby. Bylo položeno několik otázek na téma lidských práv. A charta základních práv, která je doporučována, potom otázka na reprodukční práva, celá řada otázek, které se nějak dotýkaly oblasti lidských práv. Je to mezinárodní debata, která probíhá, ale není v Evropské unii zdaleka podchycená v institucích, pokud jde o pojetí rovného zacházení. To, že to není takto institucionalizováno, má své výhody i nevýhody. Je to výhoda, pokud jde o nás, například boj proti násilí, protože to OSN uznává jako záležitost, která patří do lidských práv na té mezinárodní úrovni myslím, že je dobré, aby Evropská unie tlačila na OSN v oblasti té sekce eh, reprodukčních práv. Spojené státy mají v, té, v tomto směru eh, novou administrativu a ta otázka se znovu otevřela, nicméně orgány OSN ještě stále je dostatečně neprosadily tak, aby Spojené státy americké změnily svoje stanovisko. Je potřeba, aby Evropská unie tuto debatu využila k tomu, aby došlo na úrovni Spojených států ke změnám. Potřebujeme rovněž silnější instituce na úrovni Evropské unie Musíme zachovat to, co máme a budovat nové. Potom instituce týkající se rovnosti. Máte pravdu, v oblastech, kde se sloučily instituce lidská práva a rovnost pohlaví, tam jsme velmi často zaznamenali, že se ta soustředěnost na genderové otázky snížila. To je škoda. Takže jsou to tedy integrované instituce a my si myslíme, že by to mohlo fungovat, pokud by to v rámci těch institucí bylo stále ještě rozdělené, ale to se často neděje. Šlo by to ještě zajistit, potřebujeme analýzu toho, co se děje a zjistit, o co jsme přišli a musí se to vrátit zpět na program. Myslím, že zde nemusí fungovat to sloučení. Ještě než dojde ke sloučení takovýchto institucích, tak ta původní instituce genderová, ta brala v potaz otázky, jako je, menš, jako, jako je příslušnost k menšinám, věk a, a tak dále. Brala v potaz prolínání témat. Já si myslím, že my musíme pracovat tedy s tím, co v tuto chvíli máme. Děkuji. Děkuji a dávám slovo paní profesorce Damolínové, aby mohla reagovat. Děkuji za vaše příspěvky a dotazy, které skutečně se zaměřují zejména na demografické otázky. Problém stárnoucích žen, o tom jsem se zmínila a vy jste o tom také hovořili. Podle mého názoru je to otázka, která se stává skutečným rizikem, obrovským nebezpečím do budoucnosti pokud se tím nebudeme do hloubky zabývat. Pož- zeptali jste se mě, zda mám nějaké nápady o tom, jak bychom mohli pomoci ženám. Například určitou pomocí v domácnosti. To se dá řešit například určitou družstevní formou. O tom můžeme popřemýšlet samozřejmě. Je to tématem k rozšířené debatě. Tato debata již ostatně začala. Vedou ji organizace zabývající se péčí a je potřeba se k tomu do budoucna vrátit. Druhé téma, o kterém bych se chtěla zmínit, ženy osamělé, rozvedené nebo žijící sami. Já tím nechci říci, že ženy musí nutně hledat dalšího muže, mohou žít také sami, ale je určitá etapa, ve které se odstnou sami, bez partnera, bez manžela, který třeba neplatí výživné, nepřispívá na výchovu dětí a toto je velmi závažné. Je to určitá přechodná fáze života, která v sobě skrývá nebezpečí pro ženy, které jsou osamělé, bez partnera nebo s partnerem, který neplatí to, co by platit měl. Takže je potřeba v této fázi života jim pomoci, ale to se dá řešit, protože mm, žít, žít z jednoho platu, to je jedna věc, ale potom, když se objeví další muž a jsou zde dva platy, tak je to jiná věc. A v této fázi života je právě potřeba těmto ženám pomoci, jak již tomu v některých zemích je. je to, jde o určitou bezplatnou pomoc v období, kdy ta žena musí také jednat proti tomu partnerovi, který neplní své povinnosti. Je potřeba je integrovat do profesionálního života, je potřeba jim organizovat rekvalifikaci, školení, aby se mohli znovu začlenit do profesionálního života. O, o tom problému se zmínila profesorka Materová. Pokud jde o nové výzkumné metody, již jsme zde slyšeli, že chybí statistiky a jsem to ostatně sama zdůraznila, že chybějí statistiky je potřeba určité oficiální databáze, které budou zahrnovat otázky pohlaví a budou tam uvedeny určité ukazatele. A je potřeba, aby ty ukazatele byly srovnatelné, spolehlivé, konsistentní pro celou Evropskou unii. A ještě bych chtěla doplnit něco jiného, co se mi zdá zajímavé je potřeba provádět nové výzkumy v terénu, poslouchat ty ženy, hovořit s nimi. Politika to není jen ta nadstavba. Je potřeba, aby skutečně e, provádět šetření, sociální výzkumy v terénu, soustředovat se na určité cílové skupiny, tedy jdeme za těmi ženami, vyslechněme jejich potřeby a na základě toho zpracovávejme politiky, zejména pro e, oblast kompatibility. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Marise Soleto. Děkuji. Eh, prostě už v těch eh, deseti minutách, co jsem měla dříve, není možné eh, to říct a teď v těch třech minutách už vůbec ne. Já bych se chtěla zapojit, zastavit u tří bodů. Mezinárodní vztahy. Tady myslím, že je naprosto nezbytné, aby ženy EU a ženy v rozvojových zemí, eh, aby eh, eh, to je také naše zodpovědnost. My si musíme být vědomi za to, že jsme zodpovědní za rovnost žen v rozvojových zemích a tak dále. A z tohoto hlediska je mimořádně důležité to, aby Evropská unie se konečně ujala vedoucí úlohy v oblasti rozhodnutí rady usnesení rady eh, týkající příslušných úkolů. Tady je třeba skutečně se pustit do těchto kolektivních opatření, realizovat je. A rovnost příležitostí, tak to je třeba zavádět na různých úrovních do eh, všech možných organizací a to si samozřejmě vyžádá určité prostředky eh, je integrace je nezbytná a bude si vyžadovat to, aby na všech úrovních byli eh, zaměstnáni lidi, kteří toto budou mít na starosti. Pokud eh, není institucionalizace, tak to znamená, že v podstatě není nic. Toto jsou otázky, eh, na které třeba se zaměřit velice přesně. Eh, to jsou lidská práva, práva žen a tak dále. Tady eh, z mého hlediska mohu říci, že eh, otázka nerovnosti příležitostí se musí řešit na různých oblastech, na, v různých úrovních, napříč ovětvími, Eh, poněvadž eh, nastává úplně nová situace, jestliže začneme vycházet úplně z nových eh, východisek. Ano, samozřejmě je to otázka legislativy, ale existuje také další diskriminace etnická a tady nemůžeme se tvářit, že to spolu nesouvisí ale prostě diskriminace, ať takové nebo onaké, to prostě musíme brát naprosto vážně, to je velmi znepokojivé. Eh, dále otázka vyživného ze strany mužů a zdraví žen. Čili aby ti, kteří jaksi eh, mají v péči děti a zároveň byli zdraví nebo zdravé, tak to znamená, že se musíme opravdu zabývat eh, těmi opatřeními v plné šíři. Děkuji a teď ještě paní Pajk zazděla tady několik otázek na ní v souvislosti s demografickým vývojem. No, eh, jenom eh, dovolte několik eh, krátkých vodů. Současný demografický kontext skutečně podkresluje to, co děláme tady v naší strategii. Jde tedy o genderovou rovnost, ale je třeba tedy zavést genderový aspekt do všeho, co děláme. Penzijní záležitosti, demografické trendy. To skutečně potřebuje eh, solidní základ v pochopení eh, pohlavních rozdílů. Dále je třeba, abychom měli všude srovnatelná data. Ty zatím nemáme, potřebujeme jich více, ale Eh, to, co už máme, to se dostatečně nevyužívá, čili to bychom měli zajistit, aby se, o tom, eh, aby se to využívalo, poněvadž my v komisi skutečně tvrdě pracujeme na sběru agregovaných dat v eh, řadě oblastí. A poslední zpráva o rovnosti, kterou komise přijala před Vánocemi a vy jste ji nedávno mohli dostat, Eh, ta obsahuje eh, velice významnou přílohu s obrovským objemem dat z členských zemí, včetně eh, rizika chudoby. V mnohých zemích, například Slovinsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, tady ženy mají několika násobně vyšší riziko chudoby než muži. K roli mužů Ehm, my jsme eh, prováděli průzkum veřejného mínění a analýza bude hotová brzy. Všem zajímavá je, eh, zajímavé jsou některé aspekty. Eh, zazněla ta otázka, jestliže muž vydělává více, měl by to být on, kdo zůstane doma a bude se starat o ženy, tedy o děti, a většina žen, obrovský počet žen, překvapivé množství žen říká, že ne, že by měl chodit do práce. A také eh, pokud se týče, komu by měl být přednostně svěřována péče o děti, ehm, překvapivě vysoké procento žen říká, že by to měly být ženy. Dokonce to myslí více žen než mužů. To je překvapivé, je to komplikované. Já si myslím, že Eh, skutečně tady mm, eh, jsou to, jsou to sociální postoje. Tady opravdu eh, je třeba, aby muži tady byli našimi spojenci. K legislativě my bychom skutečně měli využívat veškeré pravomoce, abychom zjistili, že v členských zemích se toto naplňuje, implementuje, protože Eh, to se týká mm, rovnosti sociálních partnerů, nevládních organizací a samozřejmě státní organizací. Eh, čili my budeme muset do budoucna daleko více spolupracovat na tom, aby si eh, mnohem více lidí uvědomovalo, jaká jsou jejich práva. A pokud se práv týče, máme eh, mnoho zákonů, mnoho legislativy na evropské úrovni o genderové rovnosti. Máme nyní chartu či listinu základních práv, která se tím také zabývá. Čili z hlediska práv eh, jde jenom o to, jak je vynucovat. I když potřebujeme dále pracovat na nové legislativě, to je pravda, ale soustředíme se také na vynucování té, kterou už máme. Děkuji. Já srdečně děkuji eh, našim hostkám, které také přispěly k tomu, že eh, teď tomu rozumíme daleko lépe a byla to velmi zajímavá debata. Takže, takže budeme pokračovat v našem slyšení. A než zahájíme naši panelovou diskusi, tak bych chtěla zdůraznit několik věcí. Jednak jde o to, že několik členů panelu mluvilo příliš rychle, takže pro tlumočníky bylo velice obtížné to stíhat. Takže vás žádám, abyste na to mysleli, abyste nemluvili příliš rychle. A potom bych chtěla také vám říci další věc. A to, že v jsou některé eh, slo, některá slova, která mají pouze mužský tvar, třeba eh, ředitelka, tak se musí říkat ředitel, ale já se snažím používat neutrální terminologii, ale omlouvám se, že vím, že v některých jazycích tomu tak prostě není, že to nejde. Takže teď bychom přešli ke druhé diskuse, která se týká mechanismu a nástrojů pro účinnou strategii EU. A nejprve bych chtěla přivítat paní Miriu Vasiliadu, generální tajemnici Evropské lobby žen. Takže vítám vás zde, paní Vasiliadu, a dávám vám slovo na 10 minut. Prosím. Good morning, everyone. Uh, thank you, first of all... Dobré dopoledne všem. A děkuji ženskému výboru za to, že pozval Evropskou lobby žen. My máme za sebou roky velmi dobré spolupráce. Děkuji paní předsedkyni, že nás pozvala. Řadu tváří poznávám ze všech politických stran. Spolupracujeme už dlouho, zvláště v rámci poslední kampaně za rozhodování žen. Jsem moc ráda, že všechny strany se sejdou na práci na společném tématu. Samozřejmě už bylo řečeno, že máme před sebou velmi náročné časy na pozadí ekonomické a finanční krize. Vstupuje v platnost Lizabonská smlouva, rovnost mužů a žen, má na starosti nová komisařka pro lidská práva. Já bych stručně řekla, kdo jsme pro ty z vás, kteří si to úplně neuvědomují. Budu hovořit o stávajícím plánu, potom také o výhledu do budoucna. Za prvé, jsme největší zastřešující organizací eh, ženských asociací v Evropské unii. Máme členskou základnu v jednotlivých členských státech a soustředíme se na politickou práci na úrovni Evropské unie. Pokud jde o ten plán samotný, tak já se budu soustředit na to, co jsme předložili Evropské komisi na téma nového plánu. Máme k tomu připravené složky které najdete venku, mimo sál. Jsou tam jednotlivé aspekty, které komise řeší. Rovněž jsme se podíleli na stanovisku poradního výboru komise na téma rovné příležitosti. Samozřejmě zde eh, spolupracujeme s členskými státy. Pokud jde o silné stránky této cestovní mapy nebo toho plánu, a já to nebudu probírat až tak podrobně, ale jenom Obecně chci říci a odcitovat, co jsme předložili komisi. Chci říci, že tento plán je spíše interní koordinační mechanismus Evropské komise spíše než závazný politický materiál. Do velké míry se opírá o dobrovolná přispění jednotlivých složek Evropské komise. My potřebujeme strategický akční plán tak, aby účinně fungovala rovnost mezi muži a ženami. Potřebujeme tam jasné povinnosti, vytečení závazků a odpovědnosti. Takže to je tedy ten směr, kterým bychom se rádi ubírali. Silné stránky tohoto plánu. Samozřejmě je tam tedy aspekt eh, gender mainstreaming a konkrétní úkoly. Já se k tomu vrátím podrobně. Jsou to tedy všechny oblasti života, na které se chceme soustředit s tím, že v některých oblastech už je to propracovanější. Jsou tam i priority mimo zaměstnanost a sociální život. Je to vzdělávání, rozhodování, rozvoj a spolupráce a zase se k tomu vrátím později. První výzva, která je zde uvedena, je tato. Finanční a hospodářská krize. Já nebudu o tomto tématu hovořit až tak podrobně, ale chci říct, že máme stávající systém, který do velké míry ukázal, že se neosvědčil. Co tedy potřebujeme? Musíme tyto časy, hrozné časy, vnímat jako příležitost něco změnit a nastavit nově, mít nový směr, nový model. A je důležité poukázat na to, aby v oblasti těchto opatření nedocházelo k velkým snížením prostředků. Máme dopadovou stupy, plán. Musíme bojovat proti negativním efektům v otázce veřejných financí, zvláště v oblasti péče, péče o děti, péče o starší osoby a k tomu se opět vrátím. Také bych ráda řekla, že už jsme vydali prohlášení a doporučení týkající se postavení žen ve finanční krizi a v tuto chvíli zpracováváme spolu s Oxfam výzkum, který se věnuje dopadům krize na ženy. O tom se hovoří, ale nemáme až tak jasné hmatatelné výsledky, o které bychom se mohli opřít, proto se zpracovává tato analýza. My tomu říkáme neviditelná krize. To je to, o čem se nehovoří. Také profesorka Volviová hovořila o další věci dnes dopoledne a je na to poukázáno i v příslušných materiálech rovnost mužů a žen je cíl. A my zde neustále posledních pět let hovoříme o tom, že potřebujeme růst, pracovní příležitost, hospodářství, peníze a tak dále. Ale my potřebujeme rovnost pro rovnost. To je cíl samotný a to je velmi důležité. Na to musíme pamatovat, když argumentujeme a prosazujeme rovnost mezi muži a ženami. Tak to musíme koncipovat strategický plán. Jde o víc než jen o růst a pracovní příležitosti a potřebujeme koordinovat národní a evropskou úroveň. A další věc, kterou rovněž řešila řada poslanců zde v tomto parlamentu, já jsem ráda, že tomu tak je, že rovnost by se neměla ztratit v debatě o rovnosti pro všechny. To je to, že orgány genderové se e, spojují a slučují a věnují se dalším tématům. To je také předmět stávajícího návrhu komise na boj proti diskriminaci. My tento materiál velmi podporujeme a zároveň musíme pamatovat na to a chceme upozornit poslance tohoto parlamentu, že v legislativě existují zásadní mezery, které se týkají právě tohoto a musí se řešit. Pokud návrh proti diskriminaci nebude mít silný prvek genderového mainstreamingu, tak ten celkový efekt selže. Potom sociální ochrana eh, ženských práv a potom další věc, o které je potřeba hovořit. A já si myslím, že je velmi dobré, že španělské předsednictví na to poukazuje. Boj proti násilí na ženách a jak toto dále řešit a jakým způsobem zajišťovat právní základ obecně eh, to, co říkala paní profesorka Volbiová na úrovni OSN, je potřeba prosazovat ty otázky ve zdravotnictví, reprodukční zdraví. A pak, co děláme v rámci externích politik a interních politik a návaznost mezi těmito dvěma, pokud jde o prosazování těchto práv. A zde hovořím o nucené sterilizaci, eh, péči v těhotenství, eh, interrupce, Eh, mateřské školky a další oblasti. Strategický akční plán. Nejdůležitější věc, na kterou je třeba zde poukázat, je proaktivní přístup, který zachází nad rámec boje proti diskriminaci. Prosazování rovnosti není jenom o boji proti diskriminaci. A násilí založené na genderovém hledisku je něco, co se jasně eh, prokazuje jako důkaz toho, že e, jde o víc než o boj proti diskriminaci, pokud jde o finanční a lidské zdroje. Já myslím, že o tom už se hovořilo hodně, potřebujeme ale funkční struktury, které podporují to, aby se nesnižovaly náklady. Potřebujeme dobře koordinované orgány, to znamená, že pracovníci v oblasti genderové rovnosti to musí být experti, kteří mají své dané zázemí, musí být vidět. To znamená, že to nejsou lidé, kteří přijdou a odcházejí a často mizí. Často to tak bývá v členských státech i na evropské úrovni. Uh, Například tady se budete věnovat genderové otázce chvilku, nebo se dostavíte na tento výbor a potom zase zmizíte. Takto to nefunguje a takhle to nemus, nesmí být. Pokud jde o strategický akční plán, potřebujeme jasné konkrétní činnosti, finanční zázemí, lidské zdroje. Co zde říkáme? Potřebujeme budovat těch šest oblastí stávajícího plánu. Máme tam jasná doporučení, konkrétní doporučení, která se objevují v tom konzultačním materiálu, který dostanete. Myslím si, že se musíme více soustředit na otázku boje proti násilí na ženách. Potřebujeme závazná opatření a pečlivě proskoumat otázku právního základu musíme tam ještě doplnit něco na otázku integrace azylu a přestěhovalectví. To je realita, která se stále více objevuje a je více naléhavá a když jsme před 6-7 lety připravovali ten plán, tak to vypadalo trošku jinak. Pak se soustředit na to, co už říkali někteří poslanci, pokud jde o chudobu a sociální vyčlenění. A také bych ráda poukázala na otázku zdraví. To je něco, co se musí stále více řešit na úrovni členských států. Já se to pokusím zvládnout za jednu minutu. Také bychom rádi poukázali na to, že ten dvojí přístup, o němž hovořila Belinda Pajeková, gender mainstreaming a konkrétní akce a kombinace toho všeho, musí pokračovat dál a konkrétní akce a činnosti nesmí mizet. To je trend, který se často objevuje a my mu musíme zamezit, aby některé činnosti zkrátka vymizely. Já se to pokusím zvládnout ve vymezeném čase. Mám to všechno v těch dokumentech, každopádně pokud jde o ukazatele, musíme řešit rozdíl mezi platy, potom velké vákum, které se ve stávající práci objevuje, je otázka podpory pro osoby pečující o jiné a potom implementace rámce pro rovnost pohlaví. To je něco, co nemáme. Máme Peking, máme CDOG a členské státy tyto nástroje podepsaly, ale my hledáme další prostředky, další opatření a potom někdo řekne, máme CDO. A to je dobré, ale ne každý to implementoval, takže to je taková výzva pro vaše státy, aby se v této věci něco podniklo. A potom zde máme strategii pro rok 2020 a v této věci se shodujeme. Já to tady ukončím, ačkoliv jsem to ještě ne, ne, ne, řekla úplně všechno. Děkuji. Lituji, ale je pravda, že bohužel máme jen relativně málo času, abychom diskutovali o takto důležitých tématech. V každém případě děkuji a nyní dávám slovo paní Odete Filipeové, která je koordinátorkou Komise pro rovnost pohlaví eh, v rámci Všeobecné konfederace portugalských pracujících eh, v Národním ústředí odborových svazů Portugalsku. Eh, Já bych eh, chtěla poděkovat eh, vám, paní předsedkyně, a vašemu výboru za to, že zde mohu prohovořit o situaci v mé zemi v Portugalsku. Situace pracovnic eh, v Portugalsku je řešena, utaz, eh, je řešena eh, portugalskou ústavou přijatou po demokratické revoluci. Máme výbor pro sociální práva a pro v rovnost žen, máme i takováto ustanovení v zákonech a v ústavě, ale bohužel se v současné době neplní a je to ještě tím horší, že jsme v období finanční a hospodářské krizi. Pracovnice v Portugalsku jsou právě tou tváří současné eh, krize, eh, jsou nejvíce postiženy, patří k těm nejslabším, sociálně nejslabším na trhu. My, eh, jak říkám, máme různé předpisy, ale bohužel ty jsou eh, pod tlakem právě ekonomických faktorů a je čím dál tím těžší sladit soukromý a profesionální život. 47 aktivní populace v Portugalsku jsou ženy, eh, mnohé pracují ve službách, mnohé jsou lépe vzdělány eh, než muži, ale Nezaměstnanost mezi ženami v loňském roce bylo 10,6% a pouze 9,1% to bylo u mužů. Navíc 55% eh, žen eh, to je podíl žen na dlouhodobě nezaměstnaných eh, v loňském roce. A když se podíváme na 25 až 33 eh, leté ženy eh, pouze asi třetina z nich má eh, stálou smlouvu, tedy smlouvu na dobu neurčitou. a něco přes 20 pracovnic vydělává v Portugalsku minimální mzdu, což je 470 euro měsíčně, eh, mužů na této minimální mzdě je pouze 5,3 Také eh, dá se říci, že pokud se týče sociálních podpor pro matky na mateřské dovolené, tak ty jsou velice nízké v roce 2009 také penzistky brali zhruba 60 důchodu penzisty. Ženy jsou tedy ekonomickou krizí postiženy nejsilněji a firmy pod tlakem hospodářských potíží také hůře dneska plní své kolektivní smlouvy a to samozřejmě dále postihuje ženy a také jejich zapojení do rodinného eh, života. Mnoho žen eh, kvůli intenzivnímu pracovnímu nasazení trpí nemocmi z povolání. No a eh, často jsou oni první postiženy hromadným propouštěním, pokud jsou firmy nuceny sahat k těmto krokům. No a najít nové pracovní místo je mimořádně těžké. Firmy žádají velice dlouhou pracovní dobu a mnohé typy pracovní doby opravdu ničí rodinný život. Eh, ženy také pracují eh, v průměru 16 hodin denně v domácnosti, což je nepracená práce, zatímco muži se této činnosti věnují týdně pouze 45 minut. Otázka je, jak se to dá změnit, jak eh, v celá společnost eh, ženy a muži mohou pracovat směrem k rovnosti, solidaritě, demokracii, jak do toho můžeme zapojit zaměstnavatele tak, aby eh, rozeznali sociální hodnotu ženství a mateřství. Eh, jak zajistit to, aby ženy byly eh, odměňovány a uznávány za práci, kterou odvádějí. Já, jakožto odborářka a koordinátorka výboru pro rovnost eh, mužů a žen eh, v mém odborovém svazu musíme tvrdě pracovat, bojovat proti diskriminaci a musíme upozorňovat, zviditelňovat problematiku žen. Musíme to vysvětlovat všem, i mužům. Musíme poskytovat pomoc těm, kteří vyjednávají kolektivní smlouvy a zapracovávat eh, rovný přístup k mužům a ženám také do sociálních smluv a do kolektivních smluv a eh, je třeba využívat také Evropského sociálního fondu a spolupráce s ILO je také velice významným instrumentem kolektivního vyjednávání. Tím, že provádíme tuto práci, pomáháme i jako e, Mezinárodní organizace práce velice významným způsobem. V těchto obtížné situaci ovšem je možno nalézt také příležitosti. Evropská unie a parlament mohou e, přijímat správné e, politiky tak, aby dosáhly Eh, lepší situace pro ženy a slabé v kontextu harmonizace. Eh, měly by být zachovány rozpočtové položky pro financování eh, rovnostních programů a je třeba také vymýšlet nové projekty. Samozřejmě je třeba sledovat také plnění plánů v členských zemích, které již byly přijaty ve prospěch eh, genderové rovnosti, eh, slaďování pracovního a soukromého života, eh, zavádění a dodržování spravedlivé pracovní doby, která bude mít také svůj strop. A musíme vysvětlovat a musíme šířit znalosti o, jejich, o lidských právech, právech, které mají ti, kteří chtějí využít mateřské a otcovské dovolené a samozřejmě je třeba apelovat na solidaritu mezi muži a ženami. Spravedlnost a rovnost patří všem, mužům i ženám. Jestliže věříme, že máte právo být eh, rovní, používat rovnosti, musí se to odrážet v každodenním životě. Děkuji. Děkuji. A teď dostane slovo paní Vesela Karajvanovová z Bulharska. E, patří, tedy pracuje v Národním ústavu sociálního zabezpečení. Máte slovo a já ještě jednou připomínám, že je důležité hovořit pomalu, aby váš projev byl tlumočitelný. Děkuji, paní předsedkyně. S potěšením se ujímám slova. Je mi ctí mít možnost popsat situaci v naší zemi a děkuji paní eh, Pervanové za pozvání. Evropská komise označila tento rok jako rok velmi důležitý z hlediska otázky rovnosti pohlaví. Já se pokusím hovořit opravdu stručně a jasně nastínit jak vypadá bulharská národní strategie a jaké jsou naše záměry, pokud jde o zlepšení situace. Potom se budete moci zeptat, pokud vás nějaký bod konkrétně zaujme. Jak vypadá stávající situace? Vidíte to na plátně. Zde mám uveden právní rámec, mezinárodní závazky, které Bulharsko přijalo a na jejich základě vlastně vytvořilo svoji národní strategii. Ústavní pořádek, legislativa proti eh, diskriminaci, zákonník práce, zákon o sociálním zabezpečení, zákon o rodině, trestní zákon, zvláštní legislativa, která zakotvuje zákaz veškerých forem diskriminace. Samozřejmě se zde pojednává konkrétně o genderové eh, diskriminaci a jsou zde kladena omezení na chování subjektů. Pokud jde o mezinárodní závazky Bulharska a pokud jde o harmonizaci národního práva, mám zde Amsterdamskou smlouvu, smlouvu z NIS, Evropský plán Roadmap eh, 2006 až 2010 a otevřená metoda ko, koordinace na poli sociálního začlenění. Měli bychom se rovněž uvědomit, že Evropská cestovní mapa pro rovnost mezi muži a ženami je základním rámcem v rámci něhož vytváříme národní program. Zákon o sociálním zabezpečení je zvláštní zákon, který zakotvuje povinnosti v rámci sociálního zabezpečení, univerzální působení a samozřejmě rovnost mužů a žen. A krom toho, že zde, že zde tady máme obecnou a zvláštní legislativu a mezinárodní závazky Bulharska, musím také konstatovat, že jsou určité předpisy v Bulharsku, které dostatečně nepostihují záruky rovnosti pohlaví ve všech oblastech života. A tím pádem je nutné a bylo pro nás nutné vytvořit v Bulharsku zvláštní strategii pro rovnost pohlaví. Jsou tam základní principy, ty vidíte na plátně, lidská práva, rovnost, rovná účast, rovný přístup pro ženy i muže, vyváženost, vyvážené zastoupení v procesu rozhodování. Tohle se nedá dostatečně zdůraznit. Partnerství, sledování situace a kontrola dodržování. To patří do oblasti působnosti Komise proti diskriminaci a předsedkyni tady vidím, dokonce v předsedu vidím v publiku, pan Kemal Ayub. A platí, že politika zde proto, abychom bojovali proti diskriminaci a snažili se rozvíjet veřejnou debatu na toto téma. Musíme zvýšit povědomí veřejnosti ohledně nesnášenlivosti, genderové diskriminaci, což jsou stále ještě jevy, které se nadále objevují. Strategické cíle oblasti činností hospodářská oblast, Lizabonské cíle, zaměstnanost, vyplnění mezery mezi platy, podnikání, zemědělství, průmysl, rovnost, sociální ochrana, boj proti chudobě a sladění osobního a pracovního života realizace účinných postupů v oblasti zaměstnanosti, pružná pracovní doba, rozšíření sociálních služeb pro děti a dospělé, prosazování rovnosti, genderové rovnosti v té důležité oblasti eh, zaměstnanosti. A dále zde máme bránění e, násilí na ženách, prevence obchodování s lidmi, otázka zabezpečení. Je potřeba poukazovat na politiky, které pracují na tom, aby se vymítily stereotypy a myšlenkové nastavení, které je stereotypní, abychom se zbavili těch předsudků, které nakonec vedou k této nerovnosti. Zvláště je to teda oblast vzdělávání a oblast sdělovacích prostředků. V občanské společnosti by měla být nulová tolerance vůči sexistickým reklamám a jiným projevům ve sdělovacích prostředcích obcích. Jsou to projevy, které jsou pro ženy nedůstojné. Volební zákon by měl být rovněž změněn, aby tam byly dány kvóty, kolik žen má vstoupit do politiky a do veřejného života, kolik procent jich tam musí být. A já bych zde ráda ukázala takový rozbor. Vidíte zde podíl žen a mužů na plátně. Tak toto vypadalo pro parlamentní volby v roce 2009. Je to 33% žen a 67% mužů. A co vidíte na dalším grafu, to jsou výsledky, volební výsledky. Přestože tam byla nerovnost na kandidátních listinách, nerovnost mezi zastoupením žen a mužů, tak Výsledky vypadají takto podle jednotlivých stran. GERB, vládnoucí strana, má nejlepší výsledky na tomto grafu. Konzervativní koalice a konzervativní hnutí je zde dále a některé tyto strany měly vlastně na předních místech svých kandidátních listin ženy. A pro mě tohle je opravdu dobrá prověrka toho, jak funguje demokratická společnost. Jelikož způsob pojetí voleb je opravdu hodně vypovídající záležitost, pokud jde o hodnoty ve společnosti a politických stranách. A já jsem si jistá tím, že ženy v parlamentu velmi napomohou prosazování rovnosti pohlaví v rámci evropské legislativy. A protože máme před sebou přepracování celé naší strategie pro prosazování rovnosti pohlaví a protože je to vlastně téma celé dnešní diskuze, tak já bych dnes zde ráda poukázala na několik prvků, které jsou velmi důležité pro moji zemi a já věřím, že i pro ostatní země Evropské unie je tomu tak. Vytvoření komplexního národního mechanismu pro rovné příležitosti žen a mužů ve smyslu pekingské akční platformy, kterou přijala čtvrtá konference v Pekingu v roce 95. Byla to konference pro oblast žen. Finanční podpora, finanční záruky, to je velmi důležité, abychom za, zajistili účinnost těch eh, národních rad. To je orgán bulharské vlády, Národní rada pro otázku žen. Na evropské úrovni členské státy musí být postihovány, pokud nebudou dodržovat akční plán a tu cestovní mapu. Myslím si, že jednotlivé systémy musí být prosazeny v rámci Evropské unie. Pokud jde zvláště o otázku rodičovské dovolené, musí to být sjednoceno. Já musím říct, že v mé zemi už toto platí a podle bulharské legislativy otcové mohou dostat rodičovskou dovolenou. Existuje ale taková tradice, stereotypní tradice, jak se lidé chovají. A vypadá to v reálu tak, že muži, i když mají právo na rodičovskou dovolenou, tak si nevybírají. Doufejme, že dojde v této věci ke změně. A teď ještě velmi stručně hovoříme zde o uh, aktivním přístupu samozpráv. Já si myslím, že samozpráva by v této věci měla sehrát svoji roli a působit jako poradní orgán, konzultativní orgán, který může zaručit to, že prosazování této strategie jde ze spoda nahoru, a já samozřejmě na toto poukazuji a vím, že už o tom hovořili další a navázali to na tématiku zdravotnictví, lidských práv a sladění rodinného a pracovního života, což jsou navazující témata. Děkuji vám. Tak a teď na pět minut dáme slovo nejdříve naší kolegyni paní Zitě Gurmaj. Děkuji vám, kolegyně, kolegové. Není žádným eh, překvapením, eh, že jsem tady eh, ráda, že mohu být mezi vámi a velice eh, ráda si poslechnu tady vaše názory. Já se chci zastavit u několika významných aspektů eh, nové práce a možná bych okomentovala něco z toho, co jsme už si vyslechli eh, dnes tady. Čili je třeba skutečně, abychom takto pracovali spolu. Takže my skutečně potřebujeme data. Data, která budou vypovídající, která budou aktuální a mm, my vlastně dneska už víme, že řada žen je diskriminována eh, ve více ohledech a já si velice dobře eh, pamatuji na zprávu paní Jaroky, která se zabývala eh, situací romských žen a samozřejmě, když nevíte, kolika žen se to týká, tak je potom těžko s tím něco dělat. Čili eh, podstatný bod je, žádná nová politika by neměla postrádat statistický, statistickou oporu. A já doufám, že tady eh, komise, jsme na jedné vlně s komisí. Eh, potřebujeme zdroje, potřebujeme evropské peníze, tak abychom mohli realizovat politiku podle nové cestovní mapy. Já vím, že ta důležitost byla už je stokrát popsána, ale my teď potřebujeme konkrétní cíle a konkrétní evropské eh, zdroje. Například v Maďarsku eh, my máme příslušné ministerstvo, vytvořilo pracovní skupinu s nevládními organizacemi, která přesně kopíruje stejné cíle, jaké máme zde v Evropské unii. Čili tady to můžeme porovnávat, tady budeme moci ještě ne. Eh, dále eh, jde o zajišťování stejného odměňování mužů a žen. Tady už někteří kolegové k tomu dnes, kolegyně k tomu něco řekli. A jak bylo řečeno, eh, pokud jsou věci tak, jak na tom jsme dnes a ten vývoj stejné rychlosti, tak bude trvat 70 let, než skutečně dosáhneme rovného odměňování. Já si myslím, že musíme tedy uvažovat o tom, že by povinně všechny firmy nad 100 zaměstnanců měly eh, tento genderově rovnostní plán. Eh, tak to by se chránili, eh, tedy snižovala by se ta zranitelnost žen. A možná, že by to mělo být jakýsi doplněk běžné administrativy ve firmách. Dále hovoříme o strategii pro rok 2020 a o finanční krizi. Eh, tady bychom mohli eh, vlastně tvrdit, že dávat ženám méně peněz za stejnou práci v podstatě je nezákonné. Švédské předsednictví se tedy zabývalo také tématem Eh, násilí na ženách a toto téma se musí zapracovat také do nové cestovní mapy. My musíme mít také systémy, které budou schopny vyhodnocovat výsledky a na to potřebujeme mít spolehlivá data, data, která budou také Eh, srovnatelná mezi členskými zeměmi a budeme se muset také zabývat tom, jak to v praxi funguje. Já souhlasím s tím, že eh, program hospodářské obnovy by měl být eh, genderově mainstreamován neboť my jsme do tohoto věnovali řadu peněz i ve finančním sektoru, že to je spíše pro muže, poněvadž tam tedy muži převládají. Možná to tež eh, se týká atomilového průmyslu. Takže dá se říct, že v podstatě ta krize eh, v bankách, v atomovém průmyslu, eh, že to byla vlastně mužská krize a pokud se týče rozpočtových škrtů, tak tady eh, zase jsou zranitelnější ženy a genderová, genderový aspekt by měl být také zohledněn, když hovoříme o exitových strategiích, o vytváření eh, nových pracovních míst, tedy zvyšování zaměstnanosti a tak dále, jak eh, to říkala komise. Tady eh, zasněla otázka, jak vlastně jsme dnes na tom s genderovou politikou. Jestliže příslušné oddělení v komisi eh, zůstane v rámci eh, portfolia pro zaměstnanost, to bude vlastně eh, maďarské portfolio, tak já se obávám, že tady ztratíme příležitost o opravdu zacílenou, zacílenou akci. A také tedy v ekologické oblasti je třeba do toho vnést genderový aspekt. Děkuji vám, děkuji vám, paní Kormany. A nyní dostává slovo paní Jana Kudakisová. Děkuji. Dámy a pánové, to, že jsme tady eh, muži i ženy, to je vidět, eh, že ta Eh, cestovní mapa jsou, je pozitivně laděná. Eh, dnes jsme čeho dosáhli, eh, ženy mají hlasovací právo, mají, zastávají práci v technických, vědeckých oblastech a tak dále. Ženy také sami rozhodují o svém způsobu života, jak budou pracovat, kde budou pracovat, rozhodují o svém zdraví, mohou zakázat s majetkem a tak dále. Ale Eh, přesto to nestačí. Zbývá ještě hodně práce, kterou poněvadž ženy a muži nedostávají stejné peníze za stejnou práci, nemají stejnou zkušenost na eh, pracovišti, eh, také je tady rozdíl eh, v oblasti péče o děti, v penzijních právech a některé ženy jsou v rostoucí míře zranitelné kvůli sexuálnímu využívání a domácímu násilí. Ženská politika je tedy významným tématem a my o tom debatujeme. Ovšem, tuto politiku je třeba upevnit na národní úrovni. My hovoříme o ženách v různých částech Evropy, které mají úplně odlišné zkušenosti. A to nás vede k otázce, eh, kudy se vlastně eh, máme ubírat. Je nutná evropská strategie? Ano je, ale jsou třeba i vnitrostátní strategie na úrovni členských zemí. Eh, není možné eh, prostě bez toho se, bez toho se k ženám nedostaneme a ke zlepšování jejich údělu. Eh, skupina ECR se domnívá, že Evropská unie by měla sehrávat kooperativní roli a nikoli vůdčí roli. Ta vůdčí role by měla být přímo na úrovni členských zemí. Já osobně za sebe si myslím, že musíme věnovat více pozornosti tomu, aby ženy měly lepší výběr toho, to znamená, co budou dělat, jak budou pracovat a tak dále. Eh, tato eh, možnost rozhodovat se, to znamená tedy mít více eh, pravomocí vůči sama sobě. Čili já se mohu lépe rozhodnout, jestli budu vědkyní, která bude pracovat v domácnosti, nebo jestli se budu v domácnosti starat o, o děti taktéž eh, pokud se týče penzijních práv a podobně. My musíme také ochránit ženy proti chudobě, prostituci, eh, proti pašování, obchodování s lidmi. To jsou všechno oblasti, kde je třeba, abychom z Evropy podporovali členské země, aby měli eh, lépe propracovanou agendu. Další věc je vzdělanost. Lidé potřebují vzdělání. Ženy, já si tedy pamatuje, eh, že eh, někdo říká, já prostě jsem se narodila jasně jako žena, protože já mě se třeba daleko víc líbí růžová, eh, zatímco klukům se líbí modrá. Ne, my musíme prostě schopni také hovořit s dětmi a prostě dávat jim najevo, že pro dívky a pro chlapce je tady ten svět stejně. Dále je třeba dát ženám eh, větší respekt, větší důstojnost, například také prostřednictvím penzijních eh, systémů. Eh, například nesmíme zapomínat také na matky, protože oni se vlastně jak si jsou vylučovány z toho proces, pracovního života do jisté míry. Důstojnost, eh, respekt znamená také určitou nezávislost, eh, je třeba o tom debatovat, mít podpůrné systémy, legislativa. Já myslím, že opět hm, tady musíme být opatrní, abychom to s legislativou nepřeháněli. Paní Vasilio, ještě eh, velmi stručně, když jste hovořila Eh, mně se eh, líbila eh, ten váš proaktivní přístup. Ano, proaktivita, to je to pravé, například v oblasti násilí na ženách, ale je třeba vědět, že násilí je pacháno i na mužích. Je to otázka jedna, jedné ženy ze čtyř, ale jednoho muže z šesti a je, je třeba eh, tedy to dát na co nejnižší úroveň. Eh, paní Filipová, eh, lepší vzdělávání, ano, lepší vzdělávání, ale lepší výběr. Ženy musí mít možnost si vybírat. Já velice nenávidím přímo, když některá žena řekne, já jsem jenom v domácnosti. Co to je to jenom? Prostě je třeba, abyste si mohla vybrat. A ještě někdo hovořil o zaměstnanosti a příslušné legislativě. Prosím, eh, nepouštějte se do toho. Tím jenom ublížíte, že nám tady musíme být opatrní, protože pokud to přeženeme s legislativou, nepomůžete jim. Eh, eh, zaměstnavatelé si stejně to budou dělat, jak chtějí. Taková je skutečnost. Prostě nejsme v ideálním světě. Takže legislativa, ta by měla zůstat na úrovni členských zemí Eh, k paní Pajk ještě. Eh, vy jste hovořila o tom, že ženy nebo páry si vybírají, eh, že tedy z doma zůstane žena, pokud muž vydělává více. Ano, tak to je. Na to musíme pamatovat. Já už skoro končím. Ne, já už úplně končím. Děkuji mnohokrát. Paní Pajková má slovo, prosím. Já to vezmu po pořadě. Možná ne úplně po pořadě. Vyjádřím se k tomu posledním bodu. Ten průzkum, který má být brzy k dispozici, který obsahuje určitá zjištění, která očekáváme a pak zjištění, která neočekáváme, je určitě velmi důležité si to prostudovat. A skutečně platí, že toto je naprosto zásadní pro členské státy. Někteří sociální partneři, někteří aktéři netvrdí, že když máme něco, jako je rámec, strategie a nebo cestovní mapa, že máme odsud z Bruselu patent na rozum a na moudro. To musí být vždycky něco, co se bude v té veřejné oblasti objevovat prostřednictvím členských států. A my musíme základ zapracovat do těch strategií na příštích pět let. Musí být více žen mezi zaměstnavateli, více žen v oblasti podnikání, tam je ohromná mezera, ohromné vakuum a na to je třeba klást důraz. A teď ještě k té struktuře v rámci komise. Ještě než přišla Zita, tak já jsem vysvětlovala stávající strukturu a zaznamenala jsem různé připomínky k této věci a vrátím se k tomu později, až se vyjádřím k gender mainstreaming, pokud jde o vícenásobnou diskriminaci, o které hovořila Livia. Uh, tak toto je něco, co musí zapadat do našeho přístupu. Stejně jako otázka diskriminace a vícenásobné diskriminace musí zapadat do práce jiných skupin. Abych vám udala nějaký příklad. Například eh, genderové hledisko musí figurovat v politice o integraci romských žen. A my jsme za posledních pět let opravdu zjistili, že na evropské úrovni je větší pochopení pro to, co ta vícenásobná diskriminace je. Máme sdělení z července 2008, pracuje se na tom a lépe rozumíme tomuto pojmu, stejně jako tomu lépe rozumějí členské státy. Některé jsou zde zastoupeny, na evropské úrovni máme neziskové organizace, některé jsou zde zastoupeny a hlavní soustředěnost bude právě na to, abychom věnovali větší pozornost vícenásobné diskriminaci, stejně jako dalším otázkám, které často nám proklouznou mezi prsty. A já zrovna myslím na diskriminaci Komise pro lidská práva v rámci Rady Evropy pojednávala právě o té tra- transgenderové diskriminaci ta diskriminace může být opravdu výrazná a tohle je potřeba do té legislativy zapracovat, protože ta komise Rady Evropy na to upozorňovala. Není k legislativě. Říkalo se, že zde máme opravdu velkou mezeru mezi tou diskriminací pohlaví a diskriminací rasy. Já si myslím, že tahle diskuse bude nadále pokračovat na té pracovní skupině a jinde. My jsme minulý rok zpracovávali zprávu ke směrnici z roku 2002. Už o tom hovořila kolegyně Brit Thompson a parlament k tomu měl vyjádřit své stanovisko. Směrnice z roku 2004 proti diskriminaci mimo pracovní prostředí, to je přístup ke službám, to je podle článku 13 směrnice. A my k tomu budeme zpracovávat zprávu. A je tu tedy možnost a příležitost přeskoumat to, co se děje v oblasti finanční služeb a pojišťovnictví. A také máme možnost zvážit, zda ty oblasti, které tam zatím nespadají, by neměly být zařazeny. Třeba oblast vzdělávání. My v té zprávě začneme tyto oblasti řešit a vyhodnotíme, jakým způsobem postupovat dál. Já neříkám v této fázi, že navrhneme nějaký předpis, ale možná pokud nalezneme nějaké problémy, tak zahájíme standardní dopadovou studii. V tuto chvíli se na tom pracuje a rozhodně to je něco, co chceme řešit v oblasti směrnice z roku 2004. To genderové násilí, řada lidí volá po směrnici, která by tomuto zamezovala. A bylo by dobré, kdybyste hovořili konkrétněji, co by ta směrnice měla konkrétně upravovat. Také bych ráda řekla, že jste parlament a Rozpočtový postup na rok 2009 obsahoval přípravu toho na, na vyhodnocení harmonizace právních předpisů k tomuto tématu. Začaly přípravné práce, začalo se pracovat na studiích a ty by měly být k dispozici tento rok. Já myslím, že to bude skvělá příležitost vyhodnotit, jaké zde existují mezery a jak to řešit, včetně toho, zda je potřeba na to zpracovat na evropské úrovni směrnice či nikoli. Máme závěry rady za švédského předsednictví, ty se mají projednat a mají se přijmout 8. března. Nyní ještě k tomu gender mainstreaming. Chtěla bych zde položit otázku, kterou si neustále klademe. Je to společný problém. Jakým způsobem dosáhnout toho, aby ti kteří se denodenně nezabývají rovností pohlaví, aby tuto otázku eh, zvažovali při přípravě jiných politik v oblasti výzkumu, lidských práv, externích politik nebo zemědělství. Jak jim pomoci tohle téma zvažovat ve své práci? Není to něco, co má jenom prosazovat eh, rovnost pohlaví, ale zároveň je to nástroj, jak jim pomoci pracovat lépe na tom, na čem pracují. A specialista na genderovou problematiku, to je něco, co je potřebného. To jsou kompetence, které potřebujeme, ale potřebujeme je i ve všech ostatních oblastech. A to je ta základní výzva pro vás, pro parlament, konkrétně pro tento výbor. A já vám v této práci přeji hodně štěstí. Děkuji mnohokrát. Takže nyní přejdeme k diskusi a vyslechneme si dotazy lidí ze sálu, takže mám zde již seznam žádosti o slovo a začala bych paní Pavanovou, prosím. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já zahájím těmi posledními slovy paní Belindy Pike. Já jsem se snažila si vyhodnotit všechny politiky, do kterých by podle našeho názoru patřila genderová politika, zaměstnanost, pracovní trh, zdravotnictví, sociální služby, rozvoj venkova, finanční stabilita, životní prostředí, bytová problematika, postižení, přestěhovalectví, chudoba, vzdělávání, inovace, výzkum, věda, násilí podle eh, genderového hlediska. A mohla bych pokračovat. Mám takový pocit, že tato strategie a cestovní mapa, ten takzvaný plán, má svůj vlastní život a všechno závisí na tom, co se děje zde a co se děje v Unii a naopak. Jiný příklad. Komise se rozhodla stanovit a zakotvit zdravotnické a vzdělávací politiky. A všechny vlády s tím zápasy. Proč prostě neřekneme, a teď tedy navazuje na to, co říkala paní Pike, proč tam ty politiky nezahrneme. A jak už říkala kolegyně, bude to trvat roky a století, aby se vypracovala taková komplexní politika. Něco jako 33%, jak to navrhoval pan Barroso, oproti 67% u mužů, 33% žen, 67% mužů pokud budou existovat takovéto povinnosti a bude to založeno na povinnosti rovnosti pohlaví, tečka, tak potom to bude asi docela důrazné sdělení pro všechny. Ať už je to předseda komise, rady, eh, výboru, premiér země, prezident země nebo prezident nějaké organizace. A to je to, co se od nich čeká. Děkuji. Děkuji, paní Stella. Obrigada, senhor presidente. Eh, começava por agradecer. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě dovolte mi poděkovat všem, kteří vystoupili. Děkuji za velmi zajímavé příspěvky do naší debaty. Ženy jsou stále podrobovány různé diskriminace a v dobách krize je diskriminace ještě horší. Když se podíváte na rozdíl v platech, tak před pěti letech to bylo 15% průměrně. A teď, v době krize, místo to, aby to klesalo, tak to roste, je to už více než 17%, 17% rozdíl mezi platem ženy a muže. A já bych ráda využila příležitosti a zeptala se našich vystupujících a poprosila o rozvedení jednoho tématu na programu a to je otázka, která mě zvláště zajímá. Je to záležitost, kde působím jako zpravodajka a je to směrnice o mateřské dovolené. Jak už zde zaznělo, sladění osobního pracovního života je ústředním bodem, pokud chceme podpořit a prosadit rovnost mužů a žen. A aby se nám to podařilo, to sladění pracovního a osobního života, tak musíme sdílet jednotlivé povinnosti. Povinnosti v rodině, povinnosti v práci. To znamená, jak říkám, ženy a muže se musí být rovni, pokud jde o uspořádání jejich osobního a pracovního života rodinného života a života v práci. Otázka tedy zní, co si myslíte o hodnotě toho, že by se komunitární legislativa zapojila do procesu zpracovávání problematiky rodičovské, mateřské, otcovské dovolené, ať už tomu říkáte, jakkoliv my tomu říkáme, někdy mateřská dovolená, někdy rodičovská dovolená. Myslím si, že v této věci je potřeba vyslat jasný signál, pokud chceme překonat stereotypy, o tom hovořila paní Pike, když hovořila o té studii, která se v tuto chvíli podrobuje analýze, tak eh, je skutečně potřeba, aby ženy, které zůstanou doma. měli možnost změnit ve společnosti to jasné nastavení a to se bude dít legislativou. Tak se chci zeptat, jestli mateřství a otcovství není dvěma stranami jedné mince, jestli by to nemělo patřit pod stejnou směrnici. Děkuji. Děkuji. Eh, Antarabele? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych měl několik připomínek ohledně budoucí strategie. Zde se obracím spíše na komisi. Nejprve je zde něco, o čem se možná nehovořilo, a to je boj proti stereotypu. Je pravda, že stereotyp prostě je ve všech, na všech rovinách mezi muži i ženami. Dnes zejména na pracovním trhu i přes krizi jsou eh, je nedostatek určitých profesí, zejména technických profesí, jako je stavebnictví, svařování a podobně. A je pravda, že velmi málo žen zastává tato zaměstnání. A potom jsou také určitá určité postoje ve vzdělávání, některé profese jsou sdílené, ale možná, že bychom se měli právě zaměřit na boj proti těmto stereotypům. Někdy muži jsou také oběťmi těchto stereotypů. Velmi málo je třeba učitelů v mateřských školách, to v podstatě neexistuje. Na základních školách tam sice jsou v menšině, ženy jsou tam zásadně majoritní, ale třeba v mateřských školách v podstatě eh, muži nejsou. Může si třeba třeba někdo položit otázku, co to je muž v mateřské škole, ale možná bychom měli odstranit určitá tabu tady v tomto, protože si myslím, že by to bylo užitečné. Já jsem Nechci hovořit příliš dlouho, ale na začátku mého profesního života, když jsem byl po, vojně, tak jsem těžko eh, hledal místo a pak jsem byl sekretářem, mé tajemníkem mé ženy, která byla advokátka, takže jsem prostě celý dny psal nějaké dopisy na počítači a tak dále, ale to už je prostě dlouho, nechci o tom nějak příliš se šířit. Takže musíme bojovat proti stereotypům, to je skutečně zásadní. Možná by mohla být nějaká reklamní kampaň v tisku, která by se měla na toto zaměřit, jak vůči ženám, tak vůči mužům. Potom druhá věc se týká násilí na ženách. Nemohu zde nepřipomenout, existuje to hodně v Belgii, ale je to z Kanady. Kampaň týká se hlavně mužů. Mužů vzhledem k násilí na ženách. Je pravda, že je zde fyzické násilí, ale také psychické násilí. Nesmíme se zaměřovat pouze na fyzické násilí, protože, které je samozřejmě velmi krudé, ale je to taková nějaká reklama, která přišla z Kanady po vraždě mladé dívky v, techno, v kolejí, na kolejích Technologické univerzity. To byla studentka, která prostě nakonec říkal, je to kampus pro muže, ta tady nemá co dělat a nakonec ji zavraždili a řekl bych, že muži se potom dali do takovéhoto boje a to je skutečně nepřijatelné. Myslím si, že ani v mužském světě nejsme všichni nějaké zrůdy. Takže tím já chci jen říci, že je potřeba zohlednit a možná informovat také muže o násilí proti ženám. To by mohl být zajímavý úhel pohledu, který bychom také měli zohlednit. Děkuji. Děkuji. A tak já nyní dám slovo dalším účastníkům. Chtěla bych připomenout, že máte 10 minutu na položení jedné otázky, ne nějakého prohlášení. Takže teď paní Emilia Bloby, prosím. I'm here. Hello. Um, yes. Já zastupuji eh, místní a regionální úroveň státní správy prostřednictvím Rady evropských eh, obcí a regionů. Chtěl jsem zdůraznit fakt, že místní a regionální úřady v Evropě se eh, vysoce angažují v akčních programech a jejich naplňování v eh, obcích, městech, v krajích ve smyslu rovnosti žen a mužů. A já mám otázku, zda v nové strategii budou také zohledněny eh, tyto obce, kraje, města v té strategii, kterou budete vypracovávat. Děkuji. Děkuji vám. A nyní Anike Haleriv. Děkuji. Velmi stručná otázka. Eh, já jsem Eh, z vládní organizace pro rovnost ve Velké Británie. Eh, v členské země měly možnost se vyjádřit eh, k té budoucí nebo k budoucnosti pokračování cestovní mapy a Eh, mělo by to být, mělo to, by to být do konce roku 2010. Jestli je to tak, a když ne, tak jaký je tam časový plán? Děkuji vám. Kolegyně, kolegové, já jsem bývala Eh, ne, já hovořím o bývalé kolegyni, ano, to je vlastně naše bývalá kolegyně v Evropském parlamentu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se velice těším na to, že zde mohu být přítomná. Eh, já eh, vám chci poblahopřát, já sama jsem dva a půl roku předsedala tomuto výboru, takže vím, jak to chodí, mám dobré zkušenosti a mám dvě otázky. Dvě otázky které se obracejí vlastně na všechny panelistky, eh, zejména na zástupkyni eh, ženské eh, lobby. Domníváte se, že existuje vztah mezi sociálním, náboženským a kulturním aspektem mužské do, eh, dominance? Eh, na jedné straně tomu říkáme Eh, hegemonická maskulinita a na druhé straně mezi otázkou násilí. To je první otázka. Druhá otázka. Dosud eh, genderová rovnost byla povinností a bojem žen a pouze velmi málo mužů, eh, jak jsme slyšeli v tom kanadském příkladu, se angažovalo. Myslíte si, že je čas zapojit systematickým způsobem muže do vytváření toho programu. Není náhodou genderová rovnost také mužská záležitost? Ano nebo ne? Děkuji mnohokrát. Vám tak. Děkuji a e, srdečně vás vítáme zpátky v Evropském parlamentu. ann katrin Schiller. Oui, bonjour. Ano, dobrý den. Moje otázka se týká jednak toho názvu Výbor pro ženy a rovnost pohlaví a kladu si otázku, proč se hovoří pouze o právách žen, právech žen a ne o jejich odpovědnosti a rovnost pohlaví, co se přesně rozumí tím slovem pohlaví. Od začátku konstatují, že muž je zde prostě absentuje, že je to ten zlý, ten ošklivý a kladu si otázku, zda ta diskriminace není také, když je moc žen na jednom místě. Zda jsme nezjistili, že je zde také diskriminace žen vůči ženám, ne tedy pouze mužů vůči ženám. To je první věc. A druhá věc, zjišťuji, že se zde hovoří hodně o rozpočtech, o uvolňování prostředků na to, abychom se pokusili bojovat proti tomu, když je žena osamělá, když aby našla nějakou finanční stabilitu, než si najde nového partnera. Byla by možnost uvolnit prostředky také na výchovu, na vzdělání mladých žen a mladých mužů, tak aby lépe poznali svou identitu, aby lépe poznali identitu druhého pohlaví a mohli si lépe vybudovat život na pevných základech určitou, jedná se o určitou antropologii lidí a to už možná na středních školách a na školách, protože ty rozdíly nebo ten posun, to je problém této společnosti. Možná to pochází také právě z neporozumění, nepochopení druhého pohlaví, což vede k tomu, že jsou potom určité posuny nebo nedostatky v těch vztazích mezi jednotlivými pohlavími a to potom také vidíme v nestabilitě eh, párů manželských, což vede k nestabilitě celé společnosti. Děkuji. Děkuji za veškeré tyto otázky, děkuji za vaši angažovanost také, za vaše zapojení a nyní vrátím slovo členkám panelu, aby mohli reagovat na otázky, které zde zazněly a dám jim tři minuty každé na reakt na jejich odpovědi, protože je také potřeba, abychom mohli vyslechnout závěry naší zpravodajky. Ale než jim dám slovo, tak bych ještě chtěla zdůraznit tu skutečnost, že naše práce ve výboru pro rovnost pohlaví má za cíl vytvořit lepší společnost jak pro muže, tak pro ženy. Pracujeme společně na budování nové společnosti nezávisle na pohlaví. Pracujeme na to, aby bylo stejné zacházení. To je důležité, tak abychom všichni mohli žít ve společnosti, kde se budou respektovat jedinci, kterými jsme. A nyní dávám slovo našim hostům a začneme paní Vasilia radu. Prosím, odpovězte pokud možno za tři minuty. Děkuji, já se pokusím. Já eh, nebudu komentovat všechno, ačkoliv bych ráda. Eh, téměř všichni se zmiňovali o násilí na ženách. Evropská ženská lobby eh, hledá více odpovědí v otázce legálního, tedy právního základu na evropské úrovni. Kolegyně, která tady není, eh, řekla, že je tady nebezpečí eh, nadměrné legislativy. Já si myslím, že legislativa může změnit postoje národní i evropské. A vzhledem k této strategii eh, komise by měla zcela jasně prohlásit, že Evropa to chce. Členské země podepsaly SIDO a bohužel implementace veškerá žádná. Čili je to zajímavá eh, věc, tedy možnost volby. K tomu bychom se měli vracet. A důvod, proč potřebujeme data a statistiky na úrovni evropské, je právě ten, my skutečně eh, můžeme tady eh, šermovat čísly. A my můžeme říct, že třeba 34 eh, miliardy eur eh, eh, je cena v Evropě v čtyři, ve 47 zemích, které jsou členy Rady Evropy a tolik stojí mužské násilí na ženách. Já si myslím, že naše pozice je jasné. My hovoříme o genderovém násilí, to znamená mužské násilí na ženách. To je jasné. A mezi tím je skutečně eh, jasná vazba. Otázka strukturální toto je. Eh, k těm nejklíčovějším otázkám. K mateřských návrzích, eh, které tady máme přímo předložené, a my jsme samozřejmě zodpovědní, spolu zodpovědní za konečnou podobu směrnice a my e, trváme na tom, aby Eh, mateřská dovolená, tedy mateřská se vyplacela po celou dobu mateřské dovolené. Pokud se týče otcovství, musím říct, že tady nejsme jednotní. Nemyslíme si, že by to snad nebylo důležité a že bychom nechtěli eh, podpořit paní Estrelu, ale proč my vlastně nemáme návrh, eh, který se týká otcovství, otcovské dovolené? My si myslíme, že eh, tady mm, není to proto, že by to snad nebylo správné místo, ale prostě my jsme zatím neviděli žádné alternativy, které by někdo předložil. Eh, prostě my si myslíme, že eh, Otcovská dovolená by měla být součástí směrnice o mateřské dovolené. Takže nebudu to dále rozvádět v této chvíli. Fru Filipe. Děkuji nyní paní Filipe. Já bych eh, chtěla odpovědět na dvě otázky. První se směřuje paní Estrelu. Eh, bude to příklad z mé země. Eh, u nás máme 20-denní otcovskou dovolenou. Muži to ovšem nevyužívají, takže eh, tady skutečně je třeba dělat hodně pro to, aby se přístupy a mentality změnily. Eh, muži mají svácovská práva, to je správně, ale je třeba zajistit to, aby těch práv také využívali. To znamená, že i muži by se měli účastnit toho procesu slaďování pracovního a soukromého života i výchovy dětí. V Portugalsku je to tak, že eh, pokroku bude dosaženo pouze tehdy, když eh, muži toho budou využívat, zatímco ženy by možná mohly trošku eh, méně využívat mateřské dovolené, abychom se přiblížili rovnováze. Dále se tady několikrát hovořilo o rozdílech v odměňování v Portugalsku. A já myslím, že skutečně bychom měli eh, jít podle principu stejné peníze za stejnou práci. A to eh, je nutné zejména v sektorech, kde dominují ženské zaměstnankyně. Eh, metodika analýzy je prostě taková, že my se eh, zaměříme na hodnotu této práce. Práce je asexuální a to znamená, že asexuální by měla být i ta výplata. Já si myslím, že skutečně toto je, toto je v podstatě to, čeho chceme dosáhnout. V současné době ovšem existují dramatické rozdíly v odměňování žen a mužů ačkoliv dělají někdy úplně stejnou práci. To znamená, tady to je ta cesta. Stejné peníze za stejnou práci. Ale tady je třeba ještě zkoumat a analyzovat, jak to vlastně ve skutečnosti probíhá. Eh, třeba když se podíváme na eh, práci u pásu v automobilkách a podobně, tak tam už je to lepší tam je to lepší, ale jsou zase jiné příklady, kde to není tak dobré, kde dostávají ženy méně peněz než mužů. My musíme pracovat na inkluzivitě, na pokroku a je třeba tedy šířit povědomí. To je cesta, jak toho dosáhnout a mít eh, přímo v terénu, v organizacích, ve fabrikách lidé, kteří to chápou. Děkuji, paní Karajvanová. Děkuji, paní předsedkyně. Zazněla zde celá řada velmi zajímavých otázek a ta debata samotná je docela zajímavá. Já bych chtěla pohovořit o dvou oblastech. Jednak rodičovská dovolená. Já bych ráda, aby termín mateřská dovolená byl nahrazen termínem rodičovská dovolená. Protože když řeknete mateřská dovolená, tak se to standardně vztahuje na právo a povinnost matky. Když nahradíme mateřskou dovolenou pojmem rodičovská dovolená, tak prolomíme stereotyp. A bude to mít lepší psychologický účinek na snahu o překonání té propasti mezi zacházením s ženami a muži. Portugalská kolegyně hovořila o prodloužení mateřské dovolené. To je dobrý začátek a měli bychom se toho držet. Myslím si, že by měl existovat požadavek, který by plnili zaměstnavatele, aby se vypracoval výroční plán rovných příležitostí, opřený o 50%, a rovněž bychom také měli mít, mít, plán sledování, dodržování rovných platů. A rovněž je také důležité zapojení úřadů a samozpráv. I ty by měly uh, vynakládat snahy v tom smyslu, aby lidé požívali principů rovného zacházení a aby se zamezila, zamezilo nerovnosti. To je něco, čím se bude zabývat parlament a co bude zpracovávat i nová směrnice. Děkuji. Ano, děkuji, paní Pike, prosím. Některé otázky byly na vaši adresu. Ano, děkuji. Já jsem se chtěla k několika z ním vyjádřit. Jednak bylo upozorňováno na to, že existuje celá řada různých politik, do níž patří problematika genderová. A samozřejmě už existuje povinnost to tam zapracovávat. Nová smlouva, stejně jako stará smlouva, klade povinnost Evropské unii vymítit nerovnost a prosazovat rovnost mužů a žen. Bohužel toto nestačí. Je to ale dobrý základ, dobrý odrazový můstek pro další zpracovávání tématu gender mainstreaming. Je to velmi dobrý základ pro to, aby se dařilo dostat eh, genderovou problematiku i jinam. Takže článek 8 musíme číst v souvislosti s článkem 10. Článek 8 je ale stále ještě tím základem. Evropská unie má povinnost prosazovat rovnost ve všech oblastech, které zpracovává. A teď k té otázce Spojeného království a zařazení této problematiky do strategie. My jsme hodně diskutovali s členskými státy, probíhala tady konference s Vystoupil tam ministr Spojeného království, také jsme měli skupinu na vysoké úrovni pro genderovou oblast. Opravdu to bylo velmi zajímavé a na půdě rady 3. listopadu se řešila problematika genderu a růstu a všechny členské státy tam konstatovaly, co podle nich je potřeba udělat v otázce genderu patřily tam i inovace. Tentokrát ta diskuze byla na půdě rady opravdu vše zabírající a sáhla. Samozřejmě je to dobrý základ pro další strategii. Spojené království a další státy mají skutečnou příležitost tohoto využít. Jakmile komise předloží to, co se plánuje na příštích pět let, tak státy mohou zajistit, aby se staly skutečně velmi dobrým protěžkem rady a zpracovávaly ty návrhy v praxi. Samozřejmě vy můžete něco říci a konstatovat, ale pokud členské státy to nespracují, tak to zůstane na úrovni nadějí. My stále vidíme, že přicházejí vstupy a příspěvky členských států, on se to zpracovává a oni to potom realizují. My musíme zajistit, aby se to promítlo do všech postupů a politik, nejenom těch, které se konkrétně zaměřují na oblast genderu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní bych dala slovo naší zpravodajce, paní Ilde Figueiredo, aby se mohla pokusit eh, schrnout eh, určitým způsobem za krátký čas, prosím, tuto zajímavou debatu, kterou jsme dnes vedli. Obdrželi jsme hodně informací od našich specialistek a doufám, že to zohlední. Prosím, paní Figueiredo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Ano, byla to zajímavá, důležitá debata slyšení, které, myslím, se opravdu dotklo všech aspektů života ve společnosti, protože ženy jsou ta větší část populace a měly by tedy sehrávat zásadní roli. My jsme hovořili o tom, jak zlepšit společnost, nejen život žen. Společnost musí být lepší, to nám umožní mít lepší život. Musíme zajistit, aby ženy požívaly všech svých práv a měly zaručenou důstojnost jako lidské bytosti. Každá lidská bytost má právo na dodržování lidských práv. To se týká úplně všech, včetně žen. A bylo velmi zajímavé sledovat tuto debatu. Bylo zajímavé se vyslechnout jednotlivé názory. A já myslím, že musíme poukázat na potřebu uznávat lidská práva. A teď pokud jde o sociální začlenování, tak i to je velmi důležité sledovat i dopady finanční a hospodářské krize. Tyto krize mají dopad na nejslabší články ve společnosti, včetně žen. Ženy už trpí mnohými typy diskriminace. Existuje zde diskriminace proti ženám, které jsou Romky, ženám, které patří mezi přestěhovatce, ženy, které jsou v důchodu, ženy, které žijí osamělé, ženy, které jsou ženy samoživitelky, to jsou kategorie žen, které trpí různými typy diskriminace. A já nechci probírat různé typy diskriminace a vyjmenovávat je zde, ale všichni víme, co se tím myslí. Rovněž také si uvědomujeme, že čím více diskriminace, člověka postihne, tím horší je celková situace. A tyto typy diskriminace se objevují v různých členských státech a dokonce u některých těchto typů dochází k jejich nárůstu. Co musíme udělat? Musíme zaručit lidskou důstojnost pro všechny, pro všechny lidské bytosti, pro všechny ženy a musíme zaručit dodržování lidských práv. To znamená, je to právo na příjem, to znamená právo na to, aby ženy mohly být ekonomicky samostatné, a soběstačné, právo na příjem, pokud je to nutné, stát musí zasáhnout tak, aby tyto záruky opravdu byly naplňovány a pokud ženy potřebují pomoc, tak do toho musí stát vstoupit tak, aby byla zaručena práva a byla dodržena lidská důstojnost. Takže to je právo na příjem, právo na další požitky, aby byly soběstačné, samostatné, a nezávislé. V této souvislosti hovoříme i o školství a vzdělávání. Také v této souvislosti hovoříme o sociální pomoci, infrastruktuře, sociálním systému, podpoře rodin, podpoře dětí, podpoře starších osob a podpoře nemocných osob. V oblasti zdravotnictví je třeba zaručit také příslušné záruky v oblasti reprodukčního zdraví a záruky pro starší ženy. To je tedy výčet těch témat, kterým se musíme věnovat. A jak už zaznělo, v dobách krize diskriminace posiluje. To je připomínka, která zazněla mnohokrát, zvláště jde o otázku odměňování příjmů. příjmu máme horší situaci v této oblasti než před lety. Chudoba byla lepší v minulosti a jsou to ženy, které tímto trpí nejvíc, protože příspěvky v nezaměstnanosti často v případě žen jsou rozdělovány dále a nejdou pouze jim do kapsy. Jsou to příspěvky, které jdou dál i jejich dětem je také potřeba, že nám dostatečně naslouchat a udělat si jasno v tom, co ženy v různých situacích na různých místech potřebují. Potřebujeme, aby do toho vstupovaly orgány samozpráv, místní a regionální orgány, abychom věděli, jak ta situace vypadá. Musíme hovořit se ženami, naslouchat a vytvořit soubor ukazatelů. Tyto ukazatele nám pomohou se vyhodnotit, k čemu dochází, jak to vypadá. Musíme dosáhnout pokroku, vytvořit ukazatele, které lépe odrážejí realitu žen ve veškerých situacích. A musíme také věnovat větší pozornost ženám v rámci jednotlivých politik v Evropské unii na národní úrovni, regionální úrovni i místní úrovni. Myslím, že nestačí vytvářet dokumenty, které o tomto pojednávají. Musíme se všichni mobilizovat a opravdu se této povinnosti zhostit a vytvořit ten lepší soubor ukazatelů a všichni se do toho zapojit. Také nám mohou na pomoci jednotlivé příslušné a dobře fungující právní instrumenty v rámci debaty ve výboru, když hovoříme o legislativě na téma mateřství, tak um, teď prosazujeme myšlenku otcovské dovolené. Nic takového neexistuje na evropské úrovni. Existují takové instituty na národní úrovni, například v Portugalsku je otcovská dovolená, to jsme si právě vyslechli, to jsou velmi pozitivní přínosy něco, co velmi pomůže rovnosti mužů a žen. Podpoří to sdílení rodinného života mezi muži a ženami a omezí to diskriminaci. Zároveň také to budou sledovat děti a když se do toho více zapojí muži, tak z toho budou těžit děti. Můžeme si vzájemně sdílet zkušenosti a když najdeme nějakou opravdu osvědčenou zkušenost, musíme ji dále šířit. To je to, o co lze o co jde a Evropská komise v tomto může opravdu pomoci. Šíření těch nejlepších osvědčených postupů. Také si myslím, že lze pracovat na vylepšení legislativy. A v souvislosti s touto směrnicí si myslím, že můžeme zajít ještě dále. Nebude to snadné, ale myslím si, že zde Evropském parlamentu na tom opravdu můžeme pracovat, ačkoliv to nebude jednoduché. Musíme pokračovat. Musíme věnovat větší pozornost dopadům chudoby. To často vede k obchodování s lidmi, vede to často k prostituci. To jsou jevy, které jsou dopady takovéto krize. A sílící chudoby. Také musíme bojovat proti stereotypům mezi muži a ženami. Musíme pracovat na všech úrovních, na všech stranách. Už mi nezbývá příliš mnoho času, takže pouze řeknu, že vypracuji svoji zprávu. Ta bude předmětem debaty na půdě parlamentu. Jsem ráda za ten návrh, za připomínky, které zde zazněly. Objeví se v mé zprávě. Jak říkám, bude se ta zpráva projednávat i zde, v tomto parlamentu a nepochybně to bude všechno zváženo i na půdě Evropské komise, budou to zvažovat politické skupiny tohoto parlamentu a já doufám, že dnešní dopoledne pomůže dospět k lepší, spravedlivější společnosti, ke společnosti, kde panuje rovnost mužů a žen Podaří se nám dosáhnout tohoto pokroku společně a podaří se nám zamezit tomu, abychom udělali krok zpět v této věci. Snažíme se tedy o rovnost a o to, aby společnost fungovala lépe a všem se v ní lépe dařilo. Děkuji vám. Děkuji paní Figurejdo, přejeme vám hodně štěstí ve vaší práci na této zprávě z vlastního podnětu. Závěrem bych chtěla říct si, že sdílím názor paní Figueiredo v tom smyslu, že můžeme všichni přispět k k této strategii pro rovnost pohlaví. Můžeme přispět na základě našich jednotlivých rolí, našich zkušeností a našich znalostí, které máme. A naše účast a naše příspěvky nás všech jsou nezbytné. Takže žádám nevládní organizace, organizace, které se zasazují v oblasti práv žen, aby neváhali a přispívali k této práci. Na závěr bych ráda poděkovala všem našim odbornicím, které se účastnily prvního panelu, stejně tak jako druhého panelu naše odbornice přispěly skutečně vynikajícím způsobem k naší práci. Také děkuji svým kolegyním a kolegům a všem účastníkům, kteří sem dnes přišli. A zcela na závěr bych ráda poděkovala také tlumočníkům, kteří nám pomohli v realizaci tohoto slyšení. Děkuji vám všem.